Dobré jitro, kolegové. Já si myslím, že bychom mohli začít. Máme tady paní zpravodajku a máme tady také jednoho z hlavních stínových a já jsem také eh, stínový mm, pra, eh, eh, zpravodaj a máme tady také zainteresovaného pozorovatele, takže bychom mohli začít. Vítám vás tedy na druhém dnu naší práci tohoto týdnu a jako vždycky vítám naše posluchačstvo na internetu a je výborné, že jsme se dostali takto brzy k harmonizačnímu balíčku. Týka, a velice tady vítám Jacques Marc Melana, který je vůbec nejvě, nejvíce nadšený proto a který se touto oblastí začíná velice dlouho. Já ho uvedu ještě o něco později a také kolegy, které vítám, kteří s ním sedí za, komi- za komisi a také myslím mohu uvítat zástupce rady. Takže velice srdečně vás všechny vítám a e, Paní Rojtová je naší zpravodajkou za celý tento balíček týkající se harmonizace. Proto bych ji požádal, aby nám nyní Eh, předložila své, své názory. Prosím, Zuzanu, máš. Eh, thank you very much. Uh, thank you very much for cooperation. Mnohokrát děkuji za spolupráci si dovolila teď eh, mm, uvést ten projednávaný balíček devíti směrnic, eh, takzvaný Alignment Package, a zasadit to trochu do kontextu. Ty kořeny této legislativy spadají už čtyři roky naspět. Eh, cílem tzv. Good Package, který jsme přijali v roce 2008, bylo modernizovat pravidla pro uvádění výrobků na trh kvůli dynamickému rozvoji vnitřního trhu Unie a ještě strmějšího importu zboží, zejména z Číny – snahou balíčku o uvádění výrobku na trh bylo usnadnit normy pro aplikaci v praxi ze strany podnikatelů i umožnit členským státům lépe vykonávat dozor nad trhem a po té rozsáhlé diskusi se zpřísnily požadavky na celý dodavatelský řetězec od výrobce přes dovozce až k distributorovi. E, schválené změny se pozitivně dotknou samozřejmě i spotřebitelů kteří budou mít vyšší jistotu že zakoupené zboží je bezpečnější kvalitní vyhovující technickým a jiným standardům. V tuto chvíli eh, Evropský parlament má diskutovat balíček devíti směrnic, které jsou přizpůsobovány jedné části Goods Package, rozhodnutí 768 lomeno 2008. Toto rozhodnutí je závazné pouze pro evropské instituce, které jej mají promítnout do veškeré nové či novelizované legislativy. Nyní projednávaný balíček je výběr směrnic, které nebyly určeny k novelizaci v nejbližší době. Proto komise přistoupila k přizpůsobení a spojení velmi obsahově odlišných oblastí, aby využila vhodného momentu v uvozovkách dobré atmosféry po projednání goods package. Chtěla bych zdůraznit, že Evropská komise má mou podporu v její snaze modernizovat tuto legislativu a v zásadě se Evropský parlament nebude vyjadřovat k dalším záležitostem, které jsou mimo rámec přeskumu, pokud tu nebudou významné další okolnosti odůvodňující takový postup. Je třeba říct, že panuje vesměs velká spokojenost s good package projednávaných Eh, devět směrnic v praxi funguje dobře a i převedení rozhodnutí 768 z roku 2008 do tohoto balíčku směrnic se považuje za zdařilé. Chápu komisi, proč se nechce vracet ke starým debatám, které se rozhodly nějakým způsobem již už u Goods Package. Konzultovala jsem některé členské státy a celoevropské a národní svazy, Business Europe, Digital Europe Orgelheim eh, a další a nepadaly významné připomínky a připomínky jsou buď technického či horizontálního rázu. Sektorové záležitosti se v debatách neotevíraly. Podobně jsem byla v kontaktu se spotřebitelskými organizacemi BEUK a Anec. Zároveň děkuji zástupcům Evropské komise za spolupráci s mou kanceláří při posuzování některých detailů. Jsem rovněž informována o projednávání na Radě, kde má technická debata nad obsahem směrnic proběhnout do června. Rada zvolila projednávání směrnic jako balíčku podle pěti kapitol v příloze 1 rozhodnutí 768 z roku 2008 a přílohu 2, která se týká tzv. modulů a je techničtější. Projedná speciální virtuální pracovní skupina. Podle mých informací zatím nezačala virtuální skupina zasedat a jsou známé jen připomínky Rakouska. Dosud proběhlo několik zasedání Rady za polského i dánského předsednictví a Evropský hospodářský a sociální výbor přijme svou zprávu až 28. nebo 29. března. Z tohoto důvodu jsem navrhla mírný posun v uzavření svých zpráv a projednání na IMKO výboru z 25.4. na 8.5. A nyní bych se zaměřila na konkrétní oblasti, kde bych chtěla e, slyšet vysvětlení komise a diskutovat s ostatními zpravodaji. Zároveň zmíním i některé obavy, které se objevily mezi zainteresovanými subjekty, ale byly již vysvětleny komisí a je, myslím, důležité, aby i ostatní kolegové měli možnost se s tímto odůvodněním seznámit. Uvedu i výhrady vnějších subjektů, které nezdílím plně, ale je důležité, aby taktéž byly součástí této dnešní veřejné debaty. Začnu s obavami, které vyjádřila, eh, vyjádřilo Mezinárodní asociace radioamatérů a mnoho kolegů se na mě obrátilo kvůli vysvětlení elektromagnetických ruchů a výjimky pro kity pro sestavování amatérských rádií. Prosím tedy komisi, aby to uvedla na pravou míru, protože podle mých informací je, eh, se, pro, se ta otázka výjimka pro radioamatéry nachází na jiném místě. Eh, za druhé, jde, dále jde o zavedení povinnosti jednotného prohlášení o schodě. Dnes výrobce může rozhodnout, zda uplatní jednotné či podle jednotlivých směrnic oddělená prohlášení. Argumenty proti novému návrhu jsou náklady na tisk, potřeba neustálé aktualizace údajů podle standardů a kompetence dozorových orgánů v řadě států podle sektorového rozdělení a tak dále. A budeme muset tento problém rozhodnout. Za třetí, vážným problémem je účinnost nových pravidel, na již uvedené výrobky na trh to je řešení aplikovatelnosti předpisů na vyrobené produkty ve skladech. navrhuji například pro výrobky uvedené na trh před implementací prodloužit lhůtu o další dva roky. za čtvrté prosím komisi eh, aby eh, u low voltage directive vysvětlila svůj požadavek aby této směrnici v prohlášení o shodě byla připojena barevná fotografie. mnoho zainteresovaných subjektů e, uvádí náklady na tisk negativní dopad na životní prostředí a podobně. tento požadavek prosadilo na poslední chvíli dg sanco nicméně praktická využitelnost tohoto požadavku se jeví jako diskutabilní. za páté v některých směrnicích se objevil požadavek na uvedení celé adresy výrobce přímo na výrobku, zatímco v ostatních předpisech nebo ostatní předpisy umožňují tuto povinnost splnit ku příkladu uvedením v přiložené dokumentaci pro ty výrobky, kde není možné umístění přímo na produktu. A také je otázkou, zda neuvádět eh, webové stránky pro snadnější nalezení výrobce. Šestá otázka. Důležitou je otázka i moderních pravidel pro vymezení bezpečnosti eh, v té směrnici low voltage, která má svůj původ v 70. letech a dnes již existuje modernější a přesnější definice bezpečnosti ve směrnici o obecném rámci na bezpečnost výrobků. Není plně jasné, proč by přísnější pravidla měla platit na bezpečnost nábytku než na bezpečnost žehličky. Přestože existuje řada na směrnici návazných standardů, které regulují i bezpečnost, tak bych chtěla slyšet velmi relevantní důvody proč takové požadavky nejsou přímo v textu směrnice. Sedmá otázka. Další problém, který identifikovaný na radě, se týká subjektů instalující výtahy, které by nově měly mít odpovědnost stejnou jako výrobci což může být problém pro malé a střední společnosti v tomto oboru. Za osmé. Dozvěděla jsem se i o určitých obavách ohledně nejednoznačně harmonizovaných pravidlech, standardů, o snažší nástup zdravotně postižených do výtahu. Zde by bylo vhodné interpretační problémy závazně v textu směrnice vyřešit. Za deváté. Zajímalo by mě, proč nad rámec rozhodnutí 768 je ve směrnici o měřidlech uvedena povinnost pro hospodářské subjekty vést údaje o kupujících a dodavatelích na deset let, což by mohlo znamenat i velkou administrativní zátěž. Rovněž bych si přála slyšet vyjasnění požadavku v článku 14 této směrnice ohledně normativních dokumentů. Jelikož definice tohoto pojmu chybí, v neposlední řadě článek 28 obsahuje úpravu nad rámec rozhodnutí u požadavku nezávislosti notifikovaného subjektu. Za deváté, u další směrnice o neautomatizovaných vahách bych ráda věděla, z jakých důvodů se testování vzorků, které se má vztahovat na zdraví a bezpečnost spotřebitelů, neobjevuje v textu konzistentně. Rovněž by bylo vhodné podat vysvětlení o důvodech pro rozlišování vah na určené k užití a neurčené k užití podle článku 6 této směrnice, jelikož podobné dělení nevyplývá z rozhodnutí. V jednotlivých, za desáté, v jednotlivých směrnicích se rovněž nad rámec rozhodnutí objevují pravidla ohledně odvolání se proti rozhodnutím notifikovaných subjektů a zavedení sankcí na národní úrovni. Vzhledem k tomu, že se připravuje do budoucna nová pravidla k řešení sankcí na evropské úrovni, je otázkou, zda nebudou zde uvedená pravidla působit do budoucna problém. Za jedenácté. Na radě byl také identifikován problém. Um ohledně procedury pro nakládání s produkty, které představují riziko, kdy komise předložila text, že musí být přeskoumány všechny požadavky vyplývající ze směrnic, což může být pro dozorové orgány velmi nákladné, pokud riziko představuje pouze například část produktu. Je otázkou, zdali nevztáhnout tuto podmínku pouze na všechny uvozovkách relevantní požadavky. Mezi další drobnější připomínky patří za A. Upřesnění povinnosti identifikačního čísla na prohlášení o schodě. Za B. Kontakty importérů. Za C terminologické nepřesnosti v definicích, za D přehození povinnosti uvést údaje na výrobku. Povinnost je stejná jako stávající, ale tím, že je to posunuto o kousek jinam, například z před CE po tomto symbolu, museli by předělat toto označování. Za E povinnost dozorových orgánů napřed kontaktovat výrobce, pak dovozce, distributora a až pak prodejce. Za F bezpečnostní požadavek vztahující se jen na obecnou bezpečnost. Chtěla bych závěrem vyjádřit mou otevřenou spolupráci se všemi stínovými zpravodaji i dalšími kolegy Ráda v průběhu nejpozději dubna uspořádám setkání stínových zpravodajů a velmi ráda uslyším jakékoliv komentáře a podněty k vyjasnění směrnic. Všechny tyto poznámky, těch 12 bodů, předám také písemně komisi, protože si jsem vědoma, že ne na všechno bude schopná dnes odpovědět v detailech. A na závěr bych chtěla se vrátit ke specifikům procedury projednávání. Směrnice jsou poslány do Evropského parlamentu v proceduře přeskumu, to je Evropský parlament by správně měl měnit jen ty části, které jsou podbarveny v textu. Ale nedodržuje se to, nicméně komise kdyby došlo k výraznému vykročení mimo tento rámec tak může návrhy stáhnout. dále specifikum tohoto balíčku je to že v rámci přezkumu se uplatňuje rozhodnutí seven hundred and sixty eight z roku two thousand and eight takže až na drobné rozdíly či zapomenuté věci od evropské komise případně změny provedené navíc z jejich strany nemá evropský parlament mnoho co projednávat. Role parlamentu je minimalizovaná až příliš. Je otázkou, zdali se to má akceptovat, či bez ohledu na přeskum provádět jakékoliv změny či asi nejpraktičtější přístup je zaměřit se na přeskum a pokud se objeví i další záležitosti mimo tento rámec a jsou zdůvodnitelné, tak je změnit. Děkuji za pozornost a předávám slovo. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Zuzano, eh, za eh, to, že jsi se ujala takto důkladně, takto nesmírně obtížné práce. Myslím si, že by bylo velice užitečné opravdu, kdyby všechny tyto body byly Eh, rozdány všem stínovým zpravodajům a také požádáme komisi, aby alespoň eh, předběžně zareagovala na tyto připomínky a pohovoříme si také ke konci potom o harmonogramu, protože vy jste říkala, že byste někde uprostřed toho harmonogramu chtěla více času a budeme o tom ještě dále hovořit. Teď bych chtěl dát eh, nejprve slovo stínovým zpravodajům. Paní Rule je tady. A Ashley Fox se také eh, této práci věnoval a to budu prezentovat já. Takže nejprve paní Šadmoze. Děkuji. děkuji, pane předsedo, a děkuji paní Rojtová za tuto prezentaci tohoto balíčku. Je to veliký balíček a je důležité, abychom jej brali vážně tu práci nad ním, protože celý nový legislativní rámec je významný poslouží k zajištění, aby zboží, které se dostane na vnitřní trh, bude bezpečné, abychom měli dobře fungující dozor nad trhem. Podle mého názoru bychom se měli snažit eh, držet rozsahu eh, této směrnice, měli bychom sjednotit obsah z rozhodnutí eh, se všemi směrnicemi bez žádných změn. Zastávám názor, že je velice důležité nejít pod rámec, nedat ekonomickým subjektům méně závazků, než eh, kolik je v 7, 6, 8. A měli bychom více méně vlastně překopírovat text eh, z toho nástroje 768. Neměli bychom jej změnit. Pro mě je důležité, aby systém byl koherentní a aby povinnosti byly pro všechny hospodářské subjekty stejné. To také usnadní práci orgánům dozoru nad trhem aby dobře fungoval. Děkuji za to, že jste eh, vlastně vyčetla všechny ty různé aspekty ve všech těch různých eh, směrnicích. Můžeme ještě hovořit o podrobnostech. Možná, že v některých těch směrnicích můžeme učinit nějaké drobnější změny eh, v nějakých odvětvově specifických ustanoveních, ale pro nás jako pro socialisty je důležité, aby se neměnilo nic z množství závazků a povinností hospodářských subjektů, co se týče vysledovatelnosti výrobků, dozoru nad trhem a tak dále. Takže můj názor je takový, že tedy 768 by se mělo překopírovat do těch směrnic, plus ještě nějaké podrobnosti z jiných směrnic a o tom můžeme hovořit. Vy jste vznesla otázku o úloze Evropského parlamentu eh, v tomto všem, protože hrajeme vlastně relativně malou úlohu. Myslím, že by bylo užitečné na toto téma vést debatu, ale nemyslím si, že by to mělo změnit naší momentální práci. I přesto bychom se měli snažit pracovat na tomto balíčku a potom by mohla následovat nějaká obecná výměna názorů, jak se vůbec obecně postavit k naší úloze eh, v těchto revizích, protože to může být problém obecný, nejenom problém, který se týká tohoto balíčku. Ale jsem si jistá, že se nám podaří rychle najít dobré řešení, bude dobré uspořádat schůzku, kde budeme moci eh, debatovat ehm, podrobněji. Eh, ten balíček je náročný, je technický, takže ostatní budou mít trošku potíže tu naši debatu sledava, sledovat, takže bychom měli uspořádat nějakou specifickou, speciální schůzku, postupovat rychle, všech těch devět směrnic udržet v jednom celku a více-méně e, ta ustanovení z toho rozhodnutí 768 do nich překopírovat. My jsme dlouho pracovali na tom balíčku zboží v roce 2007 a 2008, kde jsme debatovali o tom, jaké závazky máme uložit hospodářských subjektů. Takže parlament a výbor IMCO už se touto prací intenzivně zabýval. Z demokratického hlediska si tedy myslím, že je naprosto v pořádku eh, toto znění přebrat do těch nových eh, směrnic. Jinak se velice těším na tu práci. Děkuji. Děkuji. Já souhlasím s tím, eh, co jste řekla. A vy jste byla vlastně spravodajkou eh, na celé ty směrnici a náš výbor eh, vlastně je takovým strážcem celého toho balíčku všech těchto směrnic a budeme muset se na všechny ty směrnice podívat. Najednou máme také směrnici o bezpečnosti výrobků takže bude dobré se vlastně na celou tuto doménu někdy podívat. Ale v mezidobí samozřejmě budeme pracovat na balíčku paní Rojtové. Já také úplně souhlasím, to důležité na tom balíčku je, abychom si vlastně vyvinuli společný jazyk, který bude promítnut do všech těch směrnic. Jsou tady obecné společné definice, o těch se nesmíme odchýlit, protože by došlo k chaosu. Proto je správné, se držet toho balíčku pro zboží, držet se těch definic a těch ustanovení. E, úloha parlamentu, paní Rojtová, podle mě je také e, relativně omezená. Na jedné straně e, má šalní, paní Šeldemoze úplnou pravdu, že vlastně bychom se měli věnovat implementaci potom toho balíčku. Tady sehráme určitou úlohu, ale jinak jsme vlastně dohodli, i když jsme o tom balíčku kdysi mluvili, že vlastně všechny ty směrnice je potřeba sjednotit. A, a to je také vlastně úlohou uh, vaší zprávy. Máte naší plnou podporu. My samozřejmě musíme debatovat o otázkách, které se objeví, ale neměli bychom uhnout od toho, abychom zavedli především společné jednotné definice. Já bych něco řekl jménem Ashleyho Foxe, který to také všechno sleduje a také pošlu Zuzaně takovýto stručný materiál. Já si myslím, chtěl bych prostě zdůraznit, co jsem říkal v návaznosti na, tom, na to, co uváděla paní Šaldemoze a co bylo velmi užitečné. Pokud máme jednoznačné povinnosti pro všechny zúčastněné, Potřebujeme společnou sadu, společný soubor požadavků. A musíme také jasně stanovit úlohu orgánů pro dozor nad trhem. Protože jedna z věcí, kterými se zabýváme neustále, je to, že dozor nad trhem musí být jednotný. Podle jednotných a trvale vysokých norem. Dostali jsme hodnocení dopadů, právě jde o to, že v tomto návrhu se nejedná o technický obsah, ale o správní postupy a to musíme rozhodně respektovat. Podle mě to neznamená, že se tím nějak omezuje úloha parlamentu. Naopak, my máme velice specifickou úlohu v nastavení tohoto rámce a také ve vztahu eh, k širším veřejným politikám a otázkám, které budeme také řešit v souvislosti s revizí směrnice o bezpečnosti produktů. A když to budeme řešit teď a také potom v kontextu revize směrnice o bezpečnosti produktů, bude to opravdu důležité. Paní Rojtová poukázala na řadu podrobných záležitostí a jsou to věci, eh, na kterých záleží i panu Foxovi. Nebudu opakovat. Týká se to třeba i označování a toho, co je nutné a co je vhodné, abychom naplnili cíl uvádění bezpečnějších produktů na trh nebo řešení nebezpečných produktů. A také pokud je o prohlášení o schodě, já myslím, že je tady otázka, jestli potřebujeme nějaký povinný požadavek na jedno prohlášení, které pokrývá všechny komunitární akty, pokud máme třeba výrobce, který vyrábí v různých sektorech. Mně připadá, že každý produkt, u každého produktu by se měl eh, výrobce mít možnost rozhodnout, jak k tomu s tím naložit, protože tam budou v tom jeho sortimentu různé produkty, různé komponenty. Já myslím, že tady bychom neměli být příliš preskriptivní za předpokladu, že budou splněny cíle. Takže já vám pošlu zprávu pana Foxe a samozřejmě s vámi bude spolupracovat na schůzce stínových zpravodajů. A teď, myslím, pan Šváb také chtěl vystoupit a potom požádám pana Macmillana, aby nám něco řekl. Děkuji, eh, pane předsedo. Dobře, takže teď jste se transformoval eh, ve stínového zpravodaje? Chcete mluvit jako první? Nejprve stínový zpravodajové, tak je to vždycky. Děkuji, pane. Děkuji, pane předsedo. Já tady mám takový stručný materiál pana Manderse a rád bych eh, vám sdělil několik poznámek. On se ptá na pár věcí. To přizpůsobení té směrnice považuje za velice dobrou věc, také ve světle eh, legislativy, na, kterých, na které jsme pracovali. On souhlasí s komisí v tom, že toto přizpůsobení bude významný příspěvek k naplnění cíle řádně fungujícího vnitřního trhu pro spotřebitele, profesionály i jako hospodářské subjekty obecně. Aby se maximalizovala právní jistota, komise zvolila techniku přepracování stávajících textů a pan Manders podporuje tento přístup. Volný pohyb zboží je základem vnitřního trhu a je také důležitý pro rozvoj Evropské unie. Legislativa pro zboží se stala velice komplexní pro hospodářské subjekty. Já bych možná k tomu ještě dodal, co vlastně říkala paní Šaldemoze. Abychom měli dobrý dozor nad trhem, a to je naším cílem, potřebujeme takovou regulaci, protože jinak nemůžeme mít dozor nad trhem, potřebujeme pravidla. Potřebujeme kontaktní místa a proto je velice důležité, abychom něco takového měli. A to je asi z mé strany vše. Dám šanci panu Švábovi, aby těch posledních deset minut nějak využil. Mnohokrát děkuji. Vy jste skutečně stínový, stínový zpravodaj dnes. Pan Šváb velice rychle, protože ještě pan, pan Milen. Děkuji. Pane předsedo, vzhledem k tomu, že mi pan Krojcma teď daroval 10 minut, tak je samozřejmě využiji. Pane předsedo, nejprve chci poděkovat paní zpravodajce za eh, skvělé prezentování toho východiska a myslím, že už vlastně tím máme eh, posazený důležitý rámec jako Evropský parlament, když jsme tehdy schvalovali uh, Eh, schvalovali balíček o zboží, eh, tak eh, se také zúčastnil za naší frakci kolega Štrup a už tehdy jsme také vlastně postoupili ku předu a musíme se to strategicky řídit. Já omezím svůj komentář na dva méně důležité body. Za prvé jde o směrnici o elektromagnetickém rušení 2004-108, kde článek 3 elektromagnetické rušení podle mě je nevhodně nově definováno. Já bych byl radši, kdybychom se mohli vrátit eh, k té staré definici. Takže kladu tím otázku, jestli by s tím komise měla obsahový eh, problém, jestli by to pan McMillan mohl vysvětlit. Za druhé, eh, v té směrnici o nízkém napětí, a to je jediné Eh, jediný, eh, jediná věc, a o tom mluvili kolegyně eh, Šaldemoze a paní Rýle, že se musíme držet té jednotnosti, jenom v té směrnici o nízkém napětí se, se bude vyžadovat, aby aby vlastně se přidala barevná fotografie k tomu prohlášení o schodě. A e, podle mě to není úplně reálný požadavek, takže myslím, že i to by se mělo e, sjednotit s tím zbytkem všech těch směrnic. Takže to jsou ty dva body, o nich jsem chtěl hovořit. Paní e, Rojtová se o tom zmínila, takže všichni si jsme zajedno, co se týče požadavku těch fotografií. Žaku, pan McMillan, já se omlouvám, já jsem také ne, oficiálně nepřivítal paní Katie David, která vede skupinu za radu, takže jestli také chcete vstoupit stručně, abyste nás seznámili s přístupem rady, rádi dáme slovo, ale Jacku, eh, rád bych, aby se vyjádřil k tomu, eh, co si prozatím vyslechl. Děkuji, pane Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem a děkuji paní Rojtové za úvod v této věci, musím přiznat, že jsem nebyl schopen všechno sledovat. Moje prsty nestíhaly ten váš projev, takže jsem se nestačil zapsat úplně všechno. A asi nebudu mít ani čas odpovědět na všechny ty věci, protože nám zbývá jenom pět minut. Nicméně vítám připomínky, které tu zazněly. Některé z těch otázek, na které paní Rojtová poukázala, jsou věci, o kterých jsem mluvil v radě, nebo o kterých jsme slyšeli od jednotlivých zúčastněných stran. My jsme velice rádi, že parlament může tento balíček podpořit a může podpořit postup přepracování těchto textů. My to nevidíme jako omezování úlohy Evropského parlamentu, protože je to v podstatě jakési pokračování, nebo my to alespoň vidíme jako pokračování toho balíčku Goods Package a snad pokud uděláme pořádně, nebo udělali jsme pořádně implementaci, nebudete mít moc práce, protože v podstatě jsme dělali jenom to, co jsme měli dělat na základě toho, co nám bylo řečeno v roce 2008. Takže snad toho nebudete mít moc, protože my jsme řádně odvedli svou práci. Je tady řada otázek. Některé jsou podrobnější. Otázka jednotného prohlášení o schodě. Já myslím, že tady musíte pochopit, že v roce 2008 jsme to předložili, navrhli, protože se domníváme, že když výrobce spadá pod několik směrnic, za A mělo by být snadnější, kdyby měl jedno prohlášení o schodě, neboli kdyby uvedl, že dodržuje všechny příslušné směrnice ve vztahu k příslušnému produktu, ale ještě důležitější je to, že je to podstatné pro orgány pro dozor nad trhem, protože pokud produkt spadá pod 6 nebo 7 různých směrnic, a v některých případech to tak je, musí orgány pro dozor nad trhem žádat o 6 nebo 7 prohlášení o schodě? Mají celkový obrázek nebo ne? A jediný způsob, jak oni dokážou zjistit, jestli má ten výrobce všechno pod kontrolou, je ten, že to dají všechno do jednoho prohlášení o schodě. A pak mohou zjistit, jestli tam třeba něco chybí. Takže z našeho pohledu toto je obhajoba toho jednotného prohlášení o schodě. Já chápu, že z administrativního hlediska to může působit řadu problémů, ale taková je logika, ze které vyplývá ten návrh na jednotné nebo jedno prohlášení o schodě. A my to zatím budeme dál obhajovat. Už jenom proto, že to odpovídá tomu, co bylo schváleno v roce 2008. Ta otázka eh, černobílé fotografie, ze které má být barevná fotografie – já mám pro ten požadavek na barevnou fotografii velké pochopení. Kromě toho, že dnes je asi mnohem nákladnější mít černobílou fotografii než barevnou, protože dnes je všechno barevné, takže musíte udělat něco výjimečného, abyste to měli černobílé. U některých produktů to může znamenat velký rozdíl. Může to znamenat rozdíl, protože vidíte ten produkt lépe, než když je černobílý. Ale pokud je toto ta poslední věc, o kterou bychom museli bojovat, já myslím, že na tom se dohodneme. A problém identifikace výrobce, já myslím, že tady je to jasné. My vždycky říkáme, že tady je určitá hierarchie. Mělo by to být na produktu, to je první věc. Když to nejde, tak by to mělo být v dokumentaci nebo na balení. A to je ta hierarchie, kterou se řídíme. A jsme si vědomi toho, že u spousty produktů to prostě nejde dát na ten produkt jako takový. Já se nepokusím odpovědět na všechny otázky. Otázka eh, webové adresy, ta se objevuje velice často. Já by byl ochotný přistoupit na tu webovou adresu, pokud mi někdo zaručí, že ta webová adresa, na kterou já potom půjdu, je správná a že je chráněná proti podvodům a že mě někdo nepřesměruje někam jinam na nějakou falešnou webovou stránku. Ale to je moje osobní poznámka. Společnosti, které instalují výtahy, to je důležitá věc, k tomu ještě něco řeknu. My jsme zjistili, že většina výtahů, které se dávají do budov, je navržena a vyrobena mimo tu výtahovou šachtu. Mimo tu budovu. A sestavují se a instalují se v budově. Mluvíme tedy o bezpečném využití výtahu. Mluvíme o dodání bezpečného výtahu na trh. Takže v podstatě nejdůležitější fází je ta instalace. A proto jsme se my pokusili identifikovat subjekt, který provádí instalaci, jako subjekt, který je stejně důležitý jako výrobce těch jednotlivých komponent. Protože jistě je pěkné, když to udělá správně výrobce komponent, ale když to neudělá správně ten, kdo to instaluje, tak to v pořádku není. A proto ten, kdo instaluje, musí mít stejnou povinnost stejnou odpovědnost jako výrobce těch jednotlivých součástí. Pro malé a střední podniky to neznamená žádný rozdíl, protože většina malých a středních podniků stejně bude instalovat sady výtahů. Oni nebudou navrhovat a vyrábět výtahy, oni je budou jenom sestavovat. Takže to není otázka velikosti podniku. Je to otázka toho, kdo udělá tu poslední chybu. To je důležité. A o to jsme se pokusili. A já myslím, že pokud je o ty podrobnější záležitosti, musíme si s paní Rojtovou projít celý ten seznam. Já myslím, že to byly ty hlavní věci, které jsem chtěla zmínit dnes dopoledne. Děkuji. Eh, mnohokrát děkuji za tento příspěvek. Ale ještě jedna věc, že jako já se omlouvám. Já jsem věděl, že jsem chtěl ještě jednu věc zmínit. A to se týká procesu dozoru nad trhem. Podle článku příslušné orgány musí proskoumat všechna nebezpečí, která ten produkt představuje. Formulace v 768 vlastně připomíná oddělení mezi nařízením a mezi rozhodnutím. A my si myslíme, že původně to znamenalo a dosud to znamená, že orgány pro eh, dozor nad trhem, pokud mají pochybnosti o výrobku, než ho e, pošlou zpět k výrobci, aby věc opravil, musí se ujistit, že nemají žádné jiné pochybnosti v souvislosti se stejným problémem, aby ten výrobce nemusel provádět celou řadu opravných kroků, že se mu vždycky to bude říkat postupně, ale tak by to nemělo být. Mělo by se mu říct všechno najednou, co s tím má udělat. To je cílem. A vlastně e, rozhodnutí je odděleno od nařízení usnesení a proto vzniká dojem, že se jedná o různé věci. Ale nám je úplně jasné, že tady hovoříme o orgánech pro dozor na trhu, které se musí ujistit, že tam není příliš mnoho problémů a pak, když zjistí, kolik těch problémů je a jaké jsou, tak to všechno tomu výrobci řeknou najednou. Děkuji. Jak řekla paní Rojtová, budeme muset na tom ještě hodně pracovat nad podrobnostmi, na podrobnostech. Rád bych uzavřel Eh, tuto věc, abychom mohli postupně a po, přejít k hlasování. Jak říkala Zozana Žaku, jistě spolu se stínovými zpravodaji budete probírat detaily a určitě se to dá všechno vyřešit. Paní David, chtěla jste k tomu ještě něco říct? Dobře, takže tedy těšíme se, že se uvidíme příště. Velice, mnoho, velice děkuji a teď k tomu harmonogramu. Zozano, eh, mohl bych ještě s vámi projít ten harmonogram, abych se ujistil, že to máme v pořádku. Myslím, že tady, jak už jste říkala, navrhujete trošičku změny, ale neměla by to být změna, co se týče konečného hlasování. Takže vy nám pošlete zprávu v překladu do 11. dubna a posudíme to 8. května, termín pro pozměňovací návrhy 16. května a ty budou prodiskutovány 28. Eh, června a potom v červenci se bude hlasovat. Takže si myslím, že máme docela hodně času a doufám, že to bude v souladu i s harmonogramem rady a pokud to bude třeba, budeme o tom diskutovat také s radou, protože si myslím, že nastoupí doba, kdy my a rada se budeme muset nějak dohodnout, protože já si nemyslím nakonec, že jsou tady nějaké velké rozdíly ve stanoviscích, ale to už je na vás, abyste se na tom potom dohodli. Dobře, takže teď přejdeme k hlasování. Budeme hlasovat o dvou, respektive máme před sebou tři hlasování, protože na základě včerejší diskuse eh, to se eh, týkalo motorek a Um, dvoukolových nebo tříkolových vozidel, tak eh, vlastně bylo ještě zasedání se stín, stín, stínovými zpravodaji a ještě bych požádal pana Vaneka na, o slovo na chviličku, jenom aby nám řekl, na čem se tedy dohodli. Děkuji. Já si myslím, že um, Včera na, ve výboru jsme měli první rozpravu, týkalo se to hodnocení dopadu. A myslíme si, že to bude stačit jakožto základ pro to, abychom mohli přistoupit k neformálnímu trialogu. Proto bych chtěla požádat, abychom eh, obdrželi svolení tohoto výboru, abychom tak mohli učinit, protože spolu se stínovými zpravodaji bychom to chtěli úspěšně zpracovat a zejména proto, že bychom chtěli dodržovat stejný harmonogram, jako tomu bylo v minulém, protože jsou tady velké podobnosti, stejné vlastně hlavy, stejné kapitoly, takže co se týče času a co se týče postupu, myslím si, že bychom měli postupovat velice obdobně. Dobře, já si myslím, že tedy můžeme o tom hlasovat. Kdo je tedy pro to, abychom udělili výboru mandát, kdo je proti? To je dobře. Eh, dobré, čili myslím si, eh, že máme dost hlasů, máme určitě víc než 21 hlasů a potřebovali bychom 19, takže uvidíme, jak s tím postoupíte dopředu. A teď přejdeme ke zprávě pana Krojcmana. Týká se to vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány. Nejprve dám slovo zpravodaji, aby tuto věc uvedl. A Možná, že byste také mohl změnit některé oblasti pozměňovacích návrhů, které ještě působí určité problémy v souvislosti s posílenou spoluprací s ostatními výbory, protože eh, je úplně jasné, jak jsme to probírali, že některé pozměňovací návrhy jiných výrobů, výborů budou muset také projít tímto výborem, tak kdybyste se tomu také vyjádřit. Já bych chtěl jenom poděkovat ostatním stínovým zpravodajům, protože jsme měli velice konstruktivní diskusi ve dvou kolech. Také jsem slyšel, že eh, budou kompromisní návrhy. Doufám, že bude možné dobře hlasovat. Velice vám děkuji za podporu a myslím si, že můžeme rovnou přistoupit k hlasování. Dobře, budeme eh, používat eh, hlas, hlasovací karty a e, poprosím tady spolupracovníky paní Gepard, pana Švába, aby mě upozornili, kdyby bylo třeba to e, elektronicky e, pod, ještě ověřit. Takže máme pozměňovací návrh 110, kdo je pro, kdo je proti, jasně zamítnuto. Pozměňovací návrh 15, ještě od pana Jurgena Krojcmana pro, proti, také teď to jednalo se o vyškrtnutí, odmítnuto. Teď 113 pro, proti, zamítnuto 112. Zahajuji hlasování ke 112. Končím hlasování a zcela zjevně zamítnuto. Teď mezinárodní obchod 8 pokládá se za přijatý v rámci článku 50. A proto od padá 111, 114, 15, 16, 17, 118. Tudíž přecházíme k pozměňovacího návrhu od pardon, 119 pro, proti, zamít, eh, zamítnuto. 120, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 121, kdo je pro, kdo je proti, zam, eh, zcela jasně schváleno. 122. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 123. A se, ještě dohromady zahajuji hlasování. Končím hlasování. Celé jasně zamítnuto. Pozměňovací návrh 125 eh, byl stažen, takže od Jury 11 pokládán zase v rámci čank 50 za schválený. 131, 127, 130, 132, tudíž všechny odpadají. A 126 a 129 a 128 a 123 byly staženy. 135 také odpadá. Tudíž přejdeme až na pozměňovací návrh 141 od pana Engstroma. 141 od pana Engstroma. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Přecházíme eh, k pozměňovacímu návrhu 140. Zahajuji hlasování ke 140. Končím hlasování. Schváleno. 139 a Jury 12 tudíž odpadají. Pozměňovací návrh 144 od paní McClarkin. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 142 pan Salvini. Pro. Asi musíme hlasovat elektronicky. Od pana Salvini 142 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jasně zamítnuto. 143 od paní Head. Kdo je pro? Proti? Jasně schváleno. INTA 9 je kompatibilní se 143. Eh, Mezinárodní obchod 9 hlasujeme a zahajuji hlasování teď. INTA 9. Končím hlasování, jasně zamítnuta. 145. Teď nevím úplně jasně, jestli je připuštěn nebo ne. 145 není přípustný, protože už je vlastně pokryt. 146, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Se 47 od paní Hed. Kdo je pro? Proti? Jasně schváleno. 149 a 150 jsou stejné. Zahajuji hlasování k těmto dvěma pozměňovacím návrhům. Končím hlasování. Odpadá 19 bylo pro, ale 19 také proti. Takže eh, můžete prosím vás trošičku rychleji hlasovat, protože někdo evidentně trošičku měl spoždění. Teď 151 eh, od paní Weiss Gerber. 151 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta. 16 od pana Krojcmana pro, proti, schváleno. 17 od pana Krojcmana pro, proti, také schváleno. Kompromisní návrh 1 pro, proti, schváleno. 153 paní Het pro, proti, zachváleno. 154 není přípustný, protože už to bylo pokryto 155, 156 byl staženy. Přecházíme na 161 od paní Head. Zahajuji hlasování k eh, pozměňovací na 161. Končím hlasování. Zamítnuto. 162 pro, proti, schváleno 163. Kdo je pro, kdo je proti, schváleno 164 nepřípustný, 19 od pana Krojcmana, kdo je pro, kdo je proti, schváleno, 165 a 6 pro, proti, schváleno. Inta 10 pro, proti, schváleno. 20 od pana Krojcmana pro, proti, schváleno. Inta 11 kompatibilní Zahajuji hlasování k INTA 11. Končím hlasování. To je schváleno. Poznací na 21 od pana Krojcmana. Zahajuji hlasování k 21. Končím hlasování. Schváleno. pak ústní pozměvací návrh k 167, který máte uvedený, takže nevím, jestli to takže kdo je pro ústní pozměňovací návrh proti eh, schváleno? 167 tudíž odpadá, 169 pro, asi to musíme elektronicky vyřídit pro, kdo je, eh, tedy zahají hlasování, pardon, Skončíme hlasování schváleno. 168 odpadá. 170, kdo je pro, kdo je proti? Zamítnuto. Uh, Jury 13, pro, proti zamítnuto. Jury 14, pro, proti zamítnuto. Pozměvací návrh 171 od paní Galop. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 172 od paní McClarkin pro, proti, schváleno. 173 a INTA 12. zahaj hlasování. 173 plus INTA 12. Končím hlasování. Zamítnuto. 174 od pana Engstroma. Kdo je pro, proti? Zamítnuto 176 od pana Engstroma. Eh, Zahaj hlasování. Končím hlasování, zamítnuto 177 od pana Engstrama, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. 178 od pana Salvíneho pro proti za, schváleno. 179 pan Salvíne pro proti zamítnuto. 22 pan Kreuzmann pro proti schváleno. 180 pro radě elektronicky 180 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 182. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a schváleno. 23. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 183 odpadá, Jury 15 je kompatibilní, takže kdo je pro? Proti? Tež schváleno. Kompromisní návrh 2, kdo je pro? Proti? Schváleno. Tudíž teď přejdeme až k třetímu kompromisu pro proti. Také schváleno. Pozměňovací návrh 191. Zahajuji hlasování k 191. Hlasování zamítnuta. Nepotřebovali jsme ani asistenci paní Tonsr. Teď je 192 pana Krojcmana pro proti schváleno. 25 odpadá, 26, pan Krojcman pro proti schváleno, Jury 17, kdo je pro, proti schváleno, článek 17, 194, kdo je pro, Zahajuji hlasování, respektive 194. Končím hlasování. Schváleno 21 ku 15 hlasům. Jury 18, kompatibilní. Hlasujeme, kdo je pro, proti, schváleno. 27 95, 16, 96 a 19. Hlasujeme o všech těchto čtyřech pozměvacích návrzích. Zahajuji hlasování. Končím hlasováním. Neslyšíme bohužel z pléna. Schváleno. 197 a 8 odpadají, 199. 199, kdo je pro? Proti? Schváleno. 200. 200. Zahaj hlasování. 200. Končím hlasování. Zamítnuto. 201. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 202. Zahajuji hlasování. Zakončím hlasování. Schváleno 203 a Jury 20. Kdo je pro, kdo je proti? Um, oba schváleny. Článek 18 205 a Jury 21. Kdo je pro, kdo je proti? Schváleno. 204 ehm, je kompatibilní pro, proti. Také schváleno. 206 a 207 odpadají, protože to je článek 51, nebo ne, máme hlasovat? Ne, musíme hlasovat o 207. To je první pododstavec od paní Prendergast. Kdo je pro, kdo je proti? Schváleno. Eh, 200, pardon, 29 byl schválen, pardon, 20 pro, proti schváleno, pardon, 30, kdo je pro, proti schváleno, 209 odpadá, 210, kdo je pro, kdo je proti schváleno, 31 byl stažen, 211 od paní Het. Kdo je pro, proti, schváleno. 212 paní Het pro, proti, také schváleno. Inta 14 eh, v rámci článku 50 schváleno. 32 od pana Krojcmana pro, proti, schváleno. 33 pan Krojcman pro, proti, schváleno. 34 pro, proti, schváleno. 213 pan Salvini pro, proti, také schváleno. A 214 a 15 odpadá. 216 pan Salvini pro, proti, schváleno. 217 odpadá, 35 pro, proti, schváleno. 218 a Jury 22 odpadá, 36 od pana Krojcmana pro, proti schváleno, 37 od pana Krojcmana pro, proti, schváleno 38, Kreuzmann pro, proti, schváleno 219, pan Engstrom 20, článek 21, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 220 pan Engstrom pro, proti, zamítnuto. 39 pan Krojcman pro, proti, schváleno. 221 pan Salvíne zahajil hlasování k 221. Končím hlasování. Schváleno. 40. Pan Krojcman pro, proti, schváleno. 41 pro, proti, schváleno. 42 sice jsou pokládány za e, schváleny, protože byly spojeny s články 33 až 30 a 38, takže teď 223 pan Salvini pro, proti schváleno 224 tedy odpadá, 225 pan Salvini pro, proti schváleno, 226 odpadá, 227 a Jury 23, kdo je pro, proti schváleno, 228 24 pro proti schváleno, 229 pan Salvini pro proti schváleno, 230 odpadá, 231 stažen, teď 43, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo je ještě se podíváme, kdo je pro, aby to bylo jasné. A, a asi 43 eh, elektronicky bude to snaží zahájit hlasování. 43. Končím hlasování. Schváleno 23 ku 17, 233 odpadá, 232. Zahaj hlasování k 232. Končím hlasování. Zamítnuto. 234 stažen, 44, kdo je pro, kdo je proti, schváleno, 230. 25 a Jury 25 zahajuje hlasování. Pan Galo a Jury, paní Galo, pardon, a Jury 25. Končím hlasování a e, schváleno. Kompromisní návrh 4. Zahajuji hlasování ke kompromisnímu návrhu 4. schváleno. Teď tedy máme kompromisní návrh. Ne, pardon, kompromis 5 stažen, takže 46. Kdo je pro? Asi musíme elektronicky. 46, elektronicky 46. Eh, schváleno. 239, 27 jury a 238 odpadají. E, pozměňovací na 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 240 odpadá. 49 pro, proti. Pozměňovací návrh 6 Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Končím hlasování. Schváleno. 51 a 240 pro proti schváleno. 243. Eh, 243 Zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. 244, paní Het, kdo je pro, proti, schváleno. 245, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 52 pro, proti, schváleno. 246 stažen, 247, kdo je pro, proti, Zamítnuto 53. Zahajuji hlasování k pozněvacímu návrhu 53. Končím hlasování. Schváleno. 44, 54, pardon. Kdo je pro, kdo je proti? Zamítnuto. 55 pro, proti, raději elektronicky 55 pro. Zahají, pardon, hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Pardon, omlouvá se pan předseda, schváleno. Schváleno. Čili 55, aby to bylo jasné, schváleno. 248 odpada, 58 pokládáme za přijatý, další odpadá, 250 stažen, 251 nepřípustný, teď 56. Kdo je pro, proti, schváleno. 57, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. 29, Jury 29, kdo je pro, proti, schváleno. 252 s ústním pozněvacím návrhem pana zpravodaje pro, proti, schváleno další, Jury 30 také odpadá. 253 s ústním pozměňovacím návrhem pro proti schváleno. 254. Zahaj hlasování k 254. Končím hlasování. Schváleno. 255 s ústním pozměvacím návrhem. Zahajuji hlasování eh, k 255 s ústním pozměvacím návrhem. Končím hlasování. Schváleno. 255 odpad, 258 od paní Hanzvik pro, proti. Zamítnuto. 58 od pana zpravodaje pro, proti. Schváleno. 259, kdo je pro, proti, schváleno. 59 odpadá, 257 také, 256 také, takže až 60 eh, pro, proti, schváleno. Teď už se dostáváme, jak budete rádi, už k recitálům. 62 od pana Angstroma. Kdo je pro, proti? Zamítnuto 61, Jury 1, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Inta 1, pro. Ještě jednou, prosím. Je, Inta 1, kdo je pro, kdo je proti, e, jasně schváleno. 63, kdo je pro, proti, schváleno. 64 je kompatibilní, takže pro, proti, zamítnuto. 67 pro, za, eh, elektronicky 67. Končím hlasování zamítnuto. 66. Kdo je pro, kdo je proti, je zamítnuto 65 kdo je pro? Eh, eh, elektronicky, respektive 65. Končím hlasování. Schváleno. Tudíž jednička odpadá. Teď kompromis 7 pro. Proti schváleno. Trojka teď. Kdo je pro? Pozměňovací návrh 3 elektronicky. Končím hlasování. Schváleno. 72 pro, proti. Schváleno. 4. Eh, hlasujeme o čtyřce eh, elektronicky. Končím hlasování. Schváleno 73. Zahajuji hlasování. Ne. 73. Ne. Kdo je pro? Nebude to elektronicky proti. Jasně zamítnuto. 74. Kdo je pro? Proti. Také zamítnuto. 76. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 75 pro, asi raději elektronicky. Končím hlasování, schváleno. Jury 3 odpadá, kompromis 8, kdo je pro, proti, schváleno. Pět, Kdo je pro? Proti? Schváleno. 79 a Inter 2 odpadají, 78 o Jury 4. A tak e, teď 6 od pana Krojcmana pro proti schváleno. Kompromis 9, kdo je pro, kdo je proti schváleno. E, úvodní ustanovení 14, aby se vypustilo pro proti schváleno, kompromis 10 pro, proti, schváleno, 11 pro, proti, schválena, kompromis 12 pro, proti, sch, schváleno, eh, Jury 8 pro, proti, schváleno, kompromis 13, kdo je pro, kdo je proti, také schváleno. Teď přejdeme eh, ke 101 pro, proti, schváleno, INTA 5 a 6 už eh, schváleny, kompromis 14, kdo je pro, elektronicky ověříme, kompromis 14. Končím hlasování a tento návrh byl zamítnut, tudíž teď musíme hlasovat o jeho součástech, tedy 13, pozměvací návrh 13, zahajuji hlasování k 13. Eh, Končím hlasování. Zamítnuto 106 pro, pro proti, zamítnuto 104 od paní Galo. Zahají hlasování ke 104. Končím hlasování schváleno eh, poměrem 20 na 18, Jury 9 odpadá, 105 staženo, 100, teď 14 pro, proti schváleno, 107 odpadá, 108, kdo je pro? Proti schváleno a 109 pro, proti schváleno. Tudíž teď přejdeme k závěrečnému hlasování, které zahajuje, bude to elektronické. Končím hlasování. Schváleno 36 hlasů pro, 3 byli proti a jeden se zdržel. Eh, můžeme poblahopřát panu Krojcmanovi. Děkujeme mu. Takže děkuji vám mnohokrát za to, že jste svůj poslední úkol pro tento výbor splnil a přejeme vám eh, všechno nejlepší ve výboru pro průmysl. Já byste neposlouchal. Chtěl jsem vám poděkovat za skvělou práci a za poslední zprávu, kterou jste tady zatím odvedl. Kdykoliv vás budeme rádi zase eh, přijmout zpátky. Myslím, že máme dobré řešení. Všem děkuji a nyní se pustíme do vyjednávání s radou. Uvidíme, jestli dánské předsednictví dokáže přinutit těch několik členských států a snad se nám to podaří v tomto období dokončit. Děkuji všem. Myslím, že jsme dnes učinili dobré rozhodnutí a že se nám podaří snížit zátěž i celníků a že jsme pomohli dobré věci. Děkuji všem. Myslím, že bychom měli poděkovat i dalším výborům za spolupráci s vámi. Myslím, že ta spolupráce skutečně eh, postupovala velice dobře. Přistupme k hlasování o rozpočtu a já dám slovo zpravodaji, panu Buzojovi, který nás seznámí s tím, jestli jsou nějaké problémy. Já chci krátce poděkovat stínovým zpravodajům, všem kolegům, kteří přišli s pozměňovacími návrhy i Evropské komisi za její podporu, sekretariátu výboru IMCO a všem pracovníkům za pomoc a přistupme k hlasování, protože nemáme moc času. Pozměňovací návrh 1. Pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti? Schváleno. Návrh 3. Hlasujeme o návrhu 3. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro? Proti? Schváleno. A teď v kompromisní návrh k odstavci 3, kdo je pro, proti, schváleno. Teď tedy eh, pozměňovací návrh 11, kde je pro, proti, zamítnuto. Eh, <clears throat> návrh 9 eh, s pozměňovacím návrhem ústním zpravodaje schváleno. Odpadá desítka, návrh 12 také odpadá. Dobře, takže pozměňovací návrh paní Galpelč, kdo je pro, proti, schváleno. 14, kdo je pro, proti, schváleno, 15, kdo je pro, proti schváleno, návrh 16, kdo je pro, proti schváleno, 17, kdo je pro, proti schváleno, 18, kdo je pro, proti schváleno, 19, stažen, 20, kdo je pro, proti schváleno, 21, kdo je pro, proti schváleno. Takže teď tedy eh, hlasujeme o celém eh, nástroji eh, elektronicky. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 37 pro, 1 proti, 1 se zdržel. Děkuji vám všem, pane Buzovi a eh, i pane Buzovi a, a eh, hm, rozpočtu. Paní Rojtová se hlásí. Hlasovala pro, ale prostě mi to tady nepřestalo fungovat. Takže prosím zaznamenat, že jsem byla pro. Děkuji. Okay, we... Dobře, dobře, přidáme jeden hlas pro do celkového hlasování. Děkuji vám všem za hlasování, děkuji zpravodajům, takže teď přistoupíme k další výměně názorů. Jedná se o dva eh, pravděpodobně nejdůležitější dokumenty. Prosím všechny, kdo odcházejí po hlasování, aby odcházeli potichu, protože nás čeká mnoho práce, co se týče veřejných zakázek. Já bych rád poděkoval eh, panu Tarabelovi i panu Žovánovi za práci, kterou věnovali přípravě eh, tohoto dokumentu. Pomůže nám to při, diskus, při, při diskusi. Omlouvám se, že to nemáme ve všech jazycích. Postupovali jsme velice eh, rychle, proběhlo osm debat a proběhla velice konstruktivní debata Snažili jsme se splnit cíl evropských premiérů, snažili jsme se dohodnout uspokojivý eh, výstup z naší práce do konce roku. Naši zpravodajové i stínoví zpravodajové se k tomu připojili a myslím, že všichni sdílíme snahu splnit tento úkol. Prosím, jestli chcete mluvit, eh, mluvte venku před sálem. Prosím, eh, ticho, pro pana Tarabelu. Chci tedy vyzvat zpravodaje pana Tarabelu, směrnice o veřejných zakázkách, aby prezentoval eh, svůj dokument a potom eh, podiskutují ještě stínoví zpravodajové a potom budeme hovořit o koncecích. Takže pane Tarabelo, máte slovo. Děkuji. Cílem je dospět k rovnováze na jedné straně mezi zjednodušením pravidel a na druhé straně eh, mezi efektivními a inovativními kritérii pro veřejné zakázky a také chceme zapojit malé a střední podniky a zvýšit využívání elektronických, eh, elektronického zadávání veřejných zakázek. Podle komisaře Barnie veřejný trh představuje 19 evropského HDP, na to je třeba myslet a v kontextu současné finanční krize je třeba využít maximálně veřejných prostředků k tomu, aby se do reálné ekonomiky vlily investice. Toto je skvělý podklad pro úvahy. Doufám, že se nám podaří společně návrh zlepšit, abychom dospěli k optimálnímu výsledku. Pracovní metoda, kterou jsem na minulém zasedání navrhl stínovým zpravodajům, je taková, že bychom prošli celý ten text, který je dlouhý, abychom toto čtení si usnadnili. Navrhuji, abychom použili metodu analýzy dánského předsednictví, které rozdělilo text do deseti dílů. Čtyři z nich jsou nejdůležitější. Za prvé výběr postupu, nebo širší výběr postupu, vytvořením ku příkladu inovačních partnerství, což je, myslím, dobrý přístup. A, ale ta zvýšená pružnost zase omezuje právní jistotu, proto se nad tím musíme zamyslet. Možná bychom měli uh, uplatnit kritéria zadávání zakázek uh, eh, eh, MEAT, abychom neurčovali výběr dodavatele pouze podle nejnižší ceny, protože ta eh, kritéria zadávání eh, MEAT eh, berou v úvahu i jiné aspekty. Sem patří i pojmy udržitelnosti, a ochrany ochranných ochranných postupů pro pracovníky a zvýhodňování firm, které eh, platí slušné mzdy. Měli bychom se také eh, snažit omezovat, a to je v klastru dvě kaskády eh, smluv, protože to by mohlo se negativně promítnout na kvalitě dodávaných služeb a stavebních prací. Hlavní dodavatel by potom byl společně odpovědný i ze subdodavateli za veškeré škody. Čekám na stanoviska kolegů ke všem těmto bodům. Rád bych nastavil nějaký postup spolupráce, ale bude třeba se konkrétně zamyslet i nad sociálními eh, službami. Potom tedy ten díl 3 se eh, zabývá snížením požadavků na dokumenty, to podporujeme, to znamená snížení administrativní zátěže. A je tady příloha 18, eh, co se týče evropského pasu eh, pro zadávání veřejných zakázek. I ten díl 4, to je elektronické zadávání veřejných zakázek. Zde komise postupuje správným směrem ale vzbuzuje to určité obavy. Já jsem se setkal s asi 40 um, eh, hospodářskými subjekty, kteří mají určité pochybnosti eh, o používání elektronického zadávání zakázek. Musíme komisi položit některé konkrétní otázky, ku příkladu, jak chránit údaje v tom zcela elektronickém trhu a i malé a střední podniky vyjádřily určité konkrétní obavy bude méně času na podávání elektronických zakázek a eh, také se musíme zamyslet nad náklady na přizpůsobení se, které ponesou malé a střední podniky. I díl 5 je důležitý, ten se zabývá přístupem malých a středních podniků, to patří k nejdůležitějším cílům této směrnice, má usnadnit přístup malých a středních podniků eh, k zakázkám to podporuji, ale je třeba také zajistit, eh, abychom definovali eh, postupy tak, abychom nenastavili zbytečná administrativní břemena. Eh, měli bychom měli bychom se snažit některé velké zakázky dělit na menší díly a pakliže toto, tato povinnost by nebyla splněna, veřejný zadavatel by měl vysvětlit, proč Eh, toto nesplnil. A také bychom měli umožnit malým a středním podnikům se spojovat do konsorcí. A potom je tady spojování požadavků, to je další eh, požadavek postupů eh, v dílu 7. A dalším požadavkem je snížení časových lhůt pro podávání nabídek. Díl 8 zjednodušení postupů to by ovšem nemělo vést eh, k eh, zvýšenému konfliktu zájmu a eh, nepovoleným postupům korupci a tak dále. Díl 9 se týká státu a vlád. Komise chce, aby členské státy založili jednotný orgán, který by doklad, eh, který by dohlížel nad zadáváním zakázek. Některé členské státy už to mají takové orgány, nechceme tedy zajišťovat zakládání nových orgánů, to by jenom zvyšovalo administrativu. Díl 10 eh, obsahuje definice a rozsah působnosti a zde Komise aplikuje judikaturu Evropského soudního dvora, zvlášť co se týče veřejných korporací, ale my nechceme uh, omezovat tuto definici, zvlášť co se týče, zvlášť co se týče minimálních prahů. To je v kostce, pane předsedo a kolegové, to nejdůležitější, co eh, je obsaženo eh, v tomto poměrně náročném návrhu. Já se těším na spolupráci se všemi eh, frakcemi a samozřejmě především se stínovými zpravodaji. My zde v parlamentu máme nastavené postupy, máme lhuty. Ve výboru IMCO se bude hlasovat v říjnu, ale prosím mějte na paměti, že i deset dalších výborů se zabývá tímto dokumentem, budou muset vydat stanoviska takže dojde ke eh, sedmi, osmi, možná devíti stanoviskům, které bude potřeba prostudovat, takže toho textu bude mnoho a já bych nechtěl omezovat parlamentní svobody, ale bylo by dobré, kdybychom se v rámci politických frakcích dokázali shodnout a eh, pozměňovací návrhy prezentovat eh, vlastně za celé frakce, protože to by usnadnilo naši práci nad tímto důležitým tématem a je důležité, abychom zde vyslali jasný signál. Musíme zkoumat tento návrh společně, snažit se spíše si práci usnadnit, abychom dosáhli cíle, jímž je dát eh, zadávání zakázek místo, které si zaslouží. Já, jak jsem řekl, nechci nikoho omezovat, ale bylo by dobré se nějakým způsobem sjednotit na této práci. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Děkuji za to, že jste nám to velmi jasně uvedli. Já myslím, že nám to opravdu pomůže a o postupu si ještě promluvíme. Takže teď si poslechneme stínové zpravodaje, ale tak a vítám Klauze Wiednera. My jsme hlasovali trošku rychleji, takže na hlasování musíte být připravení. Toto je tak důležitá věc, že jsem chtěl získat navíc 10 minut. Nicméně pracovní dokument jste jistě viděl a určitě tu diskusi doženete. Takže si vyslechneme stínové zpravodaje a každý, kdo se bude chtít vyjádřit, se může přihlásit. Možná vás budu muset trošičku honit, uvidíme, jak nám to půjde, protože samozřejmě musíme stihnout ještě koncese. Nejprve se podíváme, koho tady máme. Je tady pan Engel, pan Chaci Markakis, toho vítám v nové roli v tomto výboru, paní Rile, pan Kožišník a já oba na této věci pracujeme, nevím, který z nás začne. Pokud se bude chtít přihlásit, tak může. Pan Dijon a pan Salvin je pryč. Takže nejprve stínový zpravodajové a pak tady mám ještě pět dalších žádostí o slovo. Žádám proto stínové zpravodaje, aby nemluvili moc dlouho, protože by bylo dobré vyslechnout si i ostatní členy. Takže nejprve pan Engel. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím být opravdu stručný v tomto kolečku. Začnu několika slovy k volbě pracovní metody zpravodaje, abych tak řekl. S tím, že já i my jako skupina souhlasíme s tím, že se snaží držet těch procedurálních postupů, které učila také rada a metody, která se stává z toho, že postupujeme podle různých klastrů. A také souhlasím s jeho volbou prioritních klastrů, protože se opravdu domnívám, že ty čtyři prioritní klastry, které on určil, jsou klastry, které přinesou nejvyšší přidanou hodnotu ve vztahu k současné legislativní situaci v této oblasti. A myslím, že bychom se na to měli zaměřit. To ale neznamená, že už to máme všechno za sebou, pokud je celkový cíl zjednodušení, vyjasnění právní jistoty a tak dále. Text obsahuje, nebo text má jednoznačně tyto cíle naplnit, to je jasné ale je možné, že co se podrobností týče, neodpovídá to úplně stanoveným prioritám nebo cílům. Do toho se musíme ještě trošku víc ponořit, abychom zajistili, že to nebude ještě komplikovanější. Ty věci, které máme usnadnit, aby nebyly ještě komplikovanější, zvlášť pro malé podniky. Je tady pár věcí, které bych mohl říct hned na začátku, protože tím se nám možná tak trošku vymezí stanoviska. Je tady otázka Prahu v kombinaci s přístupem malých a středních podniků a v kombinaci s inovacemi. Zdá se, že některé členské státy umožňují takové odlehčené postupy veřejných zakázek u menších projektů to současný návrh směrnice nepředpokládá, nicméně já myslím, že by stálo za to podívat se na takové příklady, které máme v národní legislativě, abychom zjistili, jestli by to třeba nedávalo smysl. Vidím, že se tady na mě dívá někdo z Dánska. Ano, já mám v kanceláři Dány, kteří mě na to upozornili včera. A Dánsko není samo. Jsou tady i další státy. A možná by stálo za to vymyslet nějaký další režim. Tam bychom to možná neúplně extrémně, ale do značné míry usnadnili a možnilo by to také zvýšit poněkud ten základní práh. Takže pod tím Prahem bychom řešili veřejné zakázky tak, abychom upřednostnili malé inovativní podniky. Na to bychom se měli podívat. I na tom slyšení, které připravujeme v tomto ohledu. A všiml jsem si jedné věci, pane předsedo, a myslím si, že toto musí být naprosto jasné od začátku. Toto není politelné. Eh, a jedná se o přímé platby eh, subdodavatelům. Tak to podle mě být nemůže. Pokud budeme vůbec zvažovat přímé platby pro subdodavatele, znamenalo by to, že z právního hlediska by dodavatel byl pouhým agentem, pouhým zprostředkovatelem pro řadu ostatních, kdo se do toho postupu zapojí. A to bychom nemohli udržet pod kontrolou tak to s tím nemůžeme souhlasit. Já chápu obavy, které vedly k takovému návrhu, ale právní obavy, které jsou s tím spojené, jsou příliš důrazné. A souvisí to také s poslední věcí, kterou jsem chtěla říct hned na začátku, protože i tady podle mě budeme mít obrovské problémy právní a procedurální povahy, kdybychom s tím souhlasili, a to je rozšíření podmínek za sociální a environmentální odpovědnost i na subdodavatele. My jsme říkali, že bychom to měli zvážit. Řekli jsme, že bychom to měli zvážit tak, aby to bylo v souladu s celkovým cílem, a totiž, aby byl možný také dohled a řízení. Pokud rozšíříme úplné a absolutní podmínky, které platí pro dodavatele i na subdodavatele, bude to znamenat, že změníme povahu smluv a vytvoříme režim odpovědnosti, který nakonec povede k obrovským počtům soudních případů, aniž bychom postupili ku předu. To bylo několik věcných e, připomínek, které jsem chtěla říct, říct na začátku. Ještě budu mít spoustu času v nadcházejících měsících, abychom se ponořili do větší hloubky. Mnohokrát děkuji. Já myslím, že je správné, že se zaměřujeme na ty klíčové otázky. Pan Chaci Markakis. Děkuji. Především mohu říct, že mohu souhlasit se spoustu věcí, které říkal Frank Engel. My vítáme tento návrh, potřebujeme pravidla, pracujeme na tom dlouho, potřebujeme hodně modernizace, potřebujeme efektivitu. Jedna pětina našeho HDP to znamená nějakých 18%, je opravdu hodně. A toto v podstatě znamená. A já jako člen výboru pro rozpočtovou kontrolu vím, že s tím souvisí v řadě členských států i řada daňových otázek. Veřejné zakázky často neprobíhají tak, jak byste chtěli. Potřebujete rozpočtovou kontrolu. Takže já myslím, že se musíme tady stanovit eh, jednoznačné postupy, Děkuji panu Tarabelovi za pracovní dokument, který je velice dobře uspořádaný, všechno je tam jasně uvedeno, je to jasný návrh, se kterým můžeme pracovat. A znamená to, že ty věci se lépe sledují. Souhlasím s Frankem v tom, že pokud je o subdodavatele, mohl by tady být problém? Přímé platby jsou velký problém. přesně jak on říkal, v podstatě nevíte, co se děje. Nevidíte do toho. S tím nemůžeme souhlasit, nemůžeme vyslovit eh, stanovisko výboru, které by bylo pro, protože to by byla veliká změna. A jedna věc, která se týká subdodavatelů, je to, že je velice těžké zajistit, že budou dodržena sociální kritéria. Pan Tarabela to hodně zdůrazňuje, to je v pořádku, ale musíme být opatrní, abychom příliš neomezovali smluvní svobodu, protože to by mohlo způsobit problémy pro malé podniky. A jde také o to, jak je to rozděleno na ty jednotlivé části. To také působí velké problémy. Konkrétně bychom se možná měli zamyslet nad těmi Prahy. Musíme být opatrní. Abychom to neudělali tak, eh, že to naruší další věci, kterých se také snažíme dosáhnout. A pak tady máme definice, pole působnosti, Musíme se vyhnout konfliktu s dalšími výbory, zvlášť s výborem pro mezinárodní obchod. Mohly by tady být problémy s reciprocitou. Já vím, že na tom hodně záleží komisi. Ale také by to mohlo způsobit problémy na evropském trhu. Z hlediska protekcionismu. Takže tady musíme být opatrní. Myslím, že potřebujeme přesnější definice, jasnější definice, například definici toho, co je to konflikt zájmů, to jasné není co je to výsadní vazba, to také není jasné. Co znamená slovo vhodný nebo odpovídající ve vztahu k sociálním kritériím. Také se musíme zamyslet na vážení. Nízká cena, kritérium nízké ceny je důležitější než kritérium hospodářské výhody? Já myslím, že ne. Ale musíme najít nějaký způsob, jak, se, jak obejít tu doložku o nejnižší ceně. A v neposlední řadě potřebujeme jeden nezávislý orgán, který bude nad vším dohlížet. Protože jinak to bude příliš velká byrokracie. Děkuji. Děkuji, paní Rile. Děkuji, pane předsedo. Já také chci poděkovat zpravodaji za jasnou strukturu. S tou strukturou se dá dobře pracovat, si jej ujistit, že se rozhodně budu snažit já jsem z malé frakce, takže to bude jednodušší než v těch velčcích, ale určitě se budu snažit skoordinovat eh, naši spolupráci s ostatními výbory za naší frakci tak, aby nebylo příliš nekoordinovaných pozměňovacích návrhů, abychom nepřišli o tu koherentnost. Za to se zasadím. Já mám ale trošku problémy eh, s tím stanovením priorit a také mě napadlo, že někteří kolegové také jmenovali jiné body. Já osobně bych také ráda začala tím eh, klastrem 10, eh, vlastně tím eh, rozsahem působnosti, protože to si myslím, že je základní východisko, které řídí všechno ostatní. Bylo by mi velice líto, kdybychom toto neměli za jasnou prioritu. A potom ta Spolu, eh, otázka spolupráce s veřejnými orgány. Tady je třeba vlastně vysvětlit, o co běží. A proto chci eh, také eh, upozornit na bod, o kterém musíme nutně debatovat. Je vy hovoříte, hovoříte o omezené soukromé spolupráci mezi těmi eh, spolupracemi mezi veřejnými a veřejnými orgány. Já bych ráda varovala před tím, abychom sem zatahovali věci, které by mohly vést k omezení právní jistoty a k eh, nepřípustným eh, procesům, protože vlastně je přece třeba jasně nastavit pravidla partnerství veřejného soukromého sektoru. Takže chci varovat před tím, abychom otevírali tuto pandořinu skřínku Potom, co se týče účasti eh, družstev, tady jsou problémy u účasti těch družstev. Je třeba najít řešení které zatím v návrhu komise není. A ještě chci zmínit tu, ten díl 9. Mám velký problém s tím orgánem, který vidím jako regulační orgán. Kladu si otázku, proč bychom měli potřebovat regulační orgán na centrální úrovni v této oblasti. E, jde tady i o přiměřenost a kompetentnost evropské nebo kompetencích Evropské unie protože eh, myslím, že eh, bychom měli akceptovat i eh, působnosti regionálních a místních orgánů. Nevím tedy vlastně, co by měla taková, co měli takový centrální regulační orgán dělat. A potom možnosti, možnosti stížností a tak dále. Ne, nevidím tedy potřebu. K ostatním bodům. Já jsem byla trochu překvapená tím bodem dvě, a kladu si otázku, proč vlastně eh, nezmiňujete také eh, vztah eh, k předmětu zakázky. To by bylo velice nutné. Když se budeme věnovat udržitelnému zadávání zakázky, tak to také musíme provázat s předmětem zakázky, protože když tam umožníme nějaké uvolnění předpisů, tak by to mohlo otevřít, otevřít dveře korupci a dalším, eh, dalším nešvarům. Eh, hovoříte i o sociálních službách, ale jsou i služby ve zdravotnictví, které vlastně podléhají stejnému režimu. To by se tady oslabilo a vlastně by se to týkalo méně druhů služeb. Já prosím, abychom vlastně v té no, našem stanovisku eh, vlastně podrželi to rozdělení na služby A a B. A potom to téma čtyři elektronické zadávání zakázek je tady eh, povinné zavádění do dvou let. Eh, s tím mám problém. Komise chtěla už v roce 2010 eh, dosáhnout 50% elektronického zadávání zakázek. Teď jsme dosáhli 5%. Neumím si představit, že bychom do dvou let byli ve stavu, kdy v celé eh, Evropě bychom povinně zavedli ehm, elektronické zadávání zakázek. Myslím, že by eh, komise musela mnohem více podpory nabídnout, mnohem více pomoci, aby bylo možné toto splnit musely by existovat eh, i ty struktury a kompatibilita všech těch platform. Tolik mým eh, bodům, těším se na dobrou spolupráci, děkuji. Eh, teď zase vezmeme ty dva další směrníky. Nejprve pan Kožušník a potom já se k tomu ještě vyjádřím. Předsedo, my v naší menší frakci jsme si to s panem předsedajícím rozdělili jsme v pozici junior a senior, je logické, kdo v tomto případě je eh, ten senior. A já bych chtěl v podstatě jenom na úvod eh, podpořit eh, zpravodaje v tom slova smyslu způsobu práce, protože si myslím, že veřejné zakázky se dotýkají všech činností v rámci Evropské unie, takže jenom vítám návrh dánského předsednictví rozdělení té zprávy na deset jednotlivých bodů, po kterých budeme moci pracovat. jenom možná eh, s velkou částí svých kolegů souhlasím. Eh, možná bych chtěl trošičku eh, varovat, co se týče vůbec nadmíry regulace, protože to, co dneska potřebujeme v rámci Evropy, tak potřebujeme především flexibilitu. Takže pojďme, prosím vás, pracovat tím směrem, aby v rámci toho návrhu nevzniklo příliš regulace, příliš byrokracie, abychom mohli být flexibilní. Děkuji. Eh, děkuji. Ano, děkuji. Já bych k tomu dodal jenom slovíčko na širší úrovni. Eh, já si myslím, že musíme být eh, velice opatrní. Otázky strategické, co se týče veřejných zakázek, by se neměly natolik roztahnout, aby to zničilo Eh, právní jistotu, aby tady byly jasné eh, podmínky pro eh, tendry. A myslím si, že musíme být také velice opatrní, abychom se nesnažili používat systém veřejných zakázek jakožto alternativu a nebo zdvojování věcí, které by měly dělat veřejné orgány. Myslím si, že něco z toho, o čem tady hovoří pan Tarabela, opravdu z provozního, z operačního hlediska představuje problém. Například například eh, řízení eh, pracovních sil na stavebním trhu. To by měly dělat národní orgány v příslušných členských státech. A myslím si, že vůbec není na nás, abychom do této směrnice dávali věci, které by měly řešit příslušné veřejné orgány, orgány veřejné zprávy. A myslím si, že některé věci vlastně spadají do této kategorie. Myslím si, že musíme být vysoce selektivní a zároveň ale zdůraznit význam strategie strategického prvku a určitě ode mě čekáte, že řeknu, že nový nástroj, který se navrhuje pro inovativní zakázky a který já velice podporuji, je to opravdu nový nástroj a proto uh, určitě já souhlasím s panem Edvardem Konžušníkem a budeme se snažit, aby byl správně skonstruován. Myslím si, že ta koncepce je dobrá, ale že to musíme dále zlepšovat, aby to bylo funkční. Teď Denis Dion bude posledním řečníkem mezi stínovými zpravodaji a pak ještě bych chtěl něco navrhl ostatním řečníkům. Nechci pana Žuvana omezovat v čase, ale přece jenom, aby bylo ještě možnost k dalšímu vyjádření. Děkuji, pan Žuvan. Děkuji. Já bych chtěl velice poděkovat panu Tarabelovi za tento dokument. Myslím si, že zvolil věru vynikající metodu a že tento dokument se ubírá správným směrem z hlediska naší frakce. Opravdu je to vynikající základ. Jenom bych rychle proběhl několik bodů. Za prvé, já ze zkušenosti vím, s místními a regionálními orgány v mojí zemi, že postup, je to postup s vyjednáváním a e, ten e, je velice e, vysoce použív, velice používan, rozšířen, snadno se používá. A jsem poněkud skeptický vůči začlenění záruk, protože to je trošičku moc byrokratické. Možná, že se to někdy hodilo v minulosti. A další věc, na rozdíl od některých předřečníků, já s potěšením vidím, že jsou tady určité doložky, které sledují sociální cíle. Já nemohu úplně souhlasit s tím, co právě řekl pan předseda že totiž by se jednalo o přes přílišnou zátěž na tyto procedury. Myslím si, že toto je aspekt, který stále znovu způsobuje problémy, když se, zejména když, eh, co se týče té nejnižší nabídky. Eh, protože vždycky se každý snaží, aby ta jeho nabídka vypadala jako nejnižší. A přitom se právě snaží zejména ušetřit na pracovních podmínkách a mzdách. A je tady ale také určitý řetězec velení, jistě, eh, abych tak řekl, a jistě i eh, subdodavatelé jsou eh, problémy, protože nejprve je kontrakt s dodavatelem a potom je něco se stane vůči subdodavateli, ale s tím vlastně smlouva není uzavřena, byť ten vlastně odvádí tu vlastní práci. A potom například v Nizozemsku máme problém, problém tam eh, v období, tam v tom odvětví, kde se pěstují houby, žampiony, <laughs> že se maloobchodníci vždycky nedohodnou, nebo není vždycky eh, schoda na označování. Eh, houby jsou drahé. A ehm, lidé chtějí také patřičně vydělávat a pracovat v patřičných pracovních podmínkách. A tady také vzniká problém. A pak ještě eh, několik eh, dalších věcí. Já velice souhlasím s tím, že bychom měli eh, zdůrazňovat potřeby i malých podniků, brát je v úvahu a také termíny. Někdy ty termíny jsou příliš krátké, zejména aby je mohly dostat malé podniky. A jako ostatní kolegové i já vyjadři, souhlasím s určitou skepsí, kterou už tady vyjadřili jiní eh, kolegové, že už tady trpíme určitou institucionální únavou a myslím si, že tím, eh, čím více zařídíme prostřednictvím stávajících institucí, aniž bychom vytvářeli nové, tím lépe. A nakonec ještě bych chtěl si tolik, že v praxi samozřejmě existuje spousta problémů, které se týkají i spolupráce s neziskovými organizacemi. Regionální a místní orgány si přejí tuto spolupráci rozvíjet, ale jsou tady problémy a určitě ale chceme tady dospět k pokroku a jsem rád, že je to tady zmíněno. Děkuji všem stínovým zpravodajům. Myslím si, že je velice důležité, aby v prvním kolečku se mohli vyjádřit stínoví zpravodajové. Dovolte, kolegové, abych vám řekl, že teď tady právě mám, hned to spočítám, devět přihlášených řečníků a rád bych také ponechal eh, čas komisi a nechci eh, příliš eh, omezit čas pana Duvana. Takže já bych každému dal dvě slova. Pan Koraca byl, pan Baltasary, pan Arias, pan Kaferaty, pan Šeldomore, pan Schwab, paní Gepard, pan Kanědý, pan Obermeier. To jsou všechno řečníci, které mám momentálně na seznamu. Třeba někdo stahne svoji přihlášku. Dvě minuty. Uh, takže přirozeně, že bude ještě možno se k tomu vyjádřit při pozdější příležitosti. Začneme od paní Korace Belis. No, krát děkuji. Já mohu naprosto souhlasit s tím, co nám dnes dopoledne řekl náš zpravodaj ke zjednodušení pravidel. Musíme zajistit dostatečnou flexibilitu, ale zároveň právní jistotu. Rozhodně bychom měli ustoupit o té nižší ceny, protože tak už jsme to udělali v naší zprávě z vlastního podnětu a měli bychom přejít k nejlepší hodnotě za vynaložené prostředky. A jak bylo řečeno, mělo by to být jasnější v definicích. Já si myslím, že jasné definice jsou zvlášť důležité v potravinářství. Tam stojíme před tím, co znamená například výraz místně vyrobený, jestli je to přeshraniční nebo ne. Samozřejmě, že by to mělo být přeshraniční. Jak zajistíme rovné podmínky pro všechny místní výrobce nebo malé výrobce. A musíme také vyhovět přání stále většího počtu Evropanů, kteří chtějí dobře fungující místní vnitřní trh. Já myslím, že to bude velká výzva. A další věc jsou veřejné zakázky pro takzvané pasivní spotřebitele, jako jsou to třeba nemocnice nebo péče o starší osoby a školy. Tam samozřejmě máme stejné právo na kvalitu a stejný přístup ke zdraví a nejenom k té nejlevnější variantě. A já si myslím, že jeden ze způsobů, jak usnadnit přístup k veřejným zakázkám pro malé a střední podniky, je přístup inovativní, kreativní. Musíme například rozdělit zakázky na menší částky a také elektronické zadávání zakázek dá přístup malým a středním podnikům. A chci se zaměřit na sociální kritéria. Já myslím, že bychom tady neměli dávat všechno. Smluvní svoboda by pořád měla být základním pravidlem a já nevidím, jak eh, certifikovat nebo Pravidla na trhu práce jsou národní, tam musíme dodržet. Ale já myslím, že v legislativě o veřejných zakázkách nemůžeme stanovit další pravidla k tomu, co máme ještě, už doma. A pak mám otázku na pana Tarabelu a týká se to zranitelných skupin, výjimek pro zranitelné skupiny. Je tam odkaz na speciální režim pro zranitelné osoby a to, že to musí být cenově dostupné. Já myslím, že k tomu bychom měli říct něco víc, aby to bylo jasnější. Mnohokrát děkuji. Pan Baltasary, dvě minuty. Děkuji. Já bych rád poděkoval panu Tarabelovi za odvedenou práci ale také bych ho rád požádal o další informace o postupu udělování zakázek nejnižší, na základě nejnižší ceny, na rozdíl od toho, že by to byl z ekonomického hlediska nejpříznivější, nebo byla nejpříznivější nabídka. To je důležité, zvlášť veřejných zakázek. My se tady snažíme přimět veřejné orgány k tomu, aby si prostě zvolili nejnižší nabídku, aniž by to třeba nějak prověřovali. Říkáme, že mají zapomenout na takové věci, jako jsou platy, základní otázky. Prostě si zvolíme tu nejnižší nabídku. To musíme opravdu napravit. To je globální nařízení. Možná, že máme také různou regulaci pro různé sektory. Je těžké najít kritéria, která by platila pro všechny sektory. Ale myslím si, že určitá sociální kritéria bychom stanovit měli v této směrnici. A zvlášť bychom měli našim vlastním dodavatelům zaručit ochranu před konkurencí z jiných zemí, zvlášť mimo Evropskou unii, kteří nemusí dodržovat stejná pravidla, pokud je třeba o sociální záruky, platy a podobně. Děkuji, pane Baltasary. Děkuji také, že jste dodržel čas. Pan Arias. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych také rád poděkoval panu Tarabelovi. Já myslím, že je to velice dobrý začátek. A protože mám jen dvě minuty, zaměřím se na to, na čem mi záleží nejvíc, což jsou elektronické veřejné zakázky a elektronický obchod. Já myslím, že to je velice důležitý nástroj pro malé a střední podniky. Ty jsou samozřejmě základem evropské ekonomiky. A proto se domnívám, že toto je vynikající nástroj. Zásadní je ve veřejných zakázkách samozřejmě transparentnost. A já myslím, že Elektronické veřejné zakázky jsou nástrojem, který zajistí vysokou úroveň transparentnosti a pomůže nám bojovat s korupcí. S tím, že dáme přednost třeba přátelům před ostatními. A jak jsem říkal, myslím, že to také otevře dveře malým a středním podnikům. Dá jim to stejné příležitosti jako dalším společnostem, které už se účastní veřejných zakázek. Pokud je o ceny, to nej, nejlevnější není to nejlepší, s tím souhlasím. Ale musí to být co nejtransparentnější a musíme také otevřít dveře inovacím a zapojit malé a střední podniky. Musíme podpořit soutěž a já si myslím, že to také bude znamenat, že budeme mít lepší ceny za veřejné zakázky. Budeme mít brzy novou eh, směrnici o ochraně údajů a já myslím, že to může vyřešit naše obavy v tomto ohledu. A myslím si, že to vynikající iniciativa a je zásadní pro malé a střední podniky, zvlášť teď v době krize, kdy potřebujeme transparentnost a zjednodušení. A myslím si, že elektronické veřejné zakázky tady skutečně představí dobrou příležitost. Mnohokrát děkuji. Další je pan Koporaty a potom paní Šaldemose. Pan Koporaty. Děkuji, pane předsedo. Marko odvedl výbornou práci. Já rozhodně souhlasím s jeho žádostí, že bychom měli odložit ty hlavní snahy, nebo přesně řečeno nechat ty hlavní změny příslušným politickým skupinám. Je to velice důležité pro růst, Musíme zajistit výhodu pro evropské podniky, je to vysoce komplexní záležitost a hrozí tady, že z různých výborů budeme mít různé názory a bude to znamenat, že budeme potřebovat hodně času. A proto je důležité, abychom zjistili, kde to nejlépe řešit. A já si myslím, že nejlepším místem jsou politické skupiny, aby se tam spojily ty jednotlivé názory. A z hlediska obsahu se rozhodně domnívám, že je důležitá efektivita jednotných postupů. Flexibilita je v pořádku, ale flexibilita by mohla znamenat nejrůznější pravidla pro přístup a bylo by to nebezpečné, pokud by se smlouvy řídily různými postupy. U těch klastrů souhlasím s řadou věcí, které jsem slyšel. Nejnižší nabídka může znamenat nedostatečnou transparentnost a nedodržování základních práv. Dokonce těch, koho se to přímo týká. My potřebujeme eh, uchazeče, volbu uchazeče, který je nejpříznivější z hospodářského hlediska, protože to zajistí kvalitu a bude to také znamenat jednodušší pravidla pro ty, kdo je musí uplatňovat. A poslední věc ke klasifikaci já myslím, že jediný sektor, který by měl mít samostatná pravidla, jsou sociální služby. Jinak by to všude mělo být stejné. Mnohokrát děkuji paní Šaldemoze a potom pan Šváb. Paní Šaldemoze. Děkuji, pane předsedo. Já se budu snažit být stručná. Zjednodušení je jedním z hlavních cílů tohoto návrhu, všichni to podporujeme, ale ještě jsme nedospěli tak daleko. Podporuji návrh pana Engla zvážit zavedení nějakého odlehčeního režimu pro zadávání zakázek, zvednutí Prahu a i přesto zachovat eh, režim zadávání veřejných zakázek s nižším Prahem, ale eh, s mírnějšími pravidly a méně pravidel. E, to by bylo dobré. Máme to v Dánsku, i v jiných zemích to je a i místní a regionální vlády by si toto přáli. Jistě by to poskytlo lepší příležitosti i pro malé a střední podniky se účastnit, protože byrokratická zátěž e, nepůsobí bolest hlavy jen vládám, ale i těmto malým a středním podnikům. Proto bych ráda, aby zpravodaj zvážil zavedení jakéhosi odlehčeného režimu zadávání zakázek a také zvednutí Prahu. Paní Rýle, zpravodaj eh, uvádí, že podporuje ten stávající práh a já navrhuji, abychom o tom debatovali a eh, nějak to změnili tímto směrem. Děkuji. Myslím, že dánské předsednictví s vaší eh, podporou, to je ideální příležitost se tím zabývat, ale jistě si to pan Trabela zapsal. A pan Šváb, a potom paní Gebhardt, a potom paní Kaniety, pan Šváb. Děkuji. Stručně. Za prvé otázka eh, toho takzvaného národního místa. Kamise tady nenavrhuje novou byrokracii, ale chce vlastně mít lepší vhled, eh, co se týče eh, vlastně čísel, eh, která jsou agregována v rámci členských států a ona o tom nemá přehled. To znamená směrnice o koncecích, některé potíže s vysvětlováním této směrnice souvisí s tím, že komise se definitivně k těmto číslům eh, dostane, když vlastně eh, jí k tomu eh, soudní dvůr z Hágu zmocní. Proto si myslím, že Nejde, nejde jenom o novou byrokracii, ale jde o to uh, si uh, uvědomit, jaká čísla v tom jednotném trhu v tomto směru jsou. A za druhé, ten dialog, jak eh, tam uh, uvádí jako důležitý element kolega Tarabela ve svém návrhu, ano, ale existuje judikát Evropské uh, právní služby komise, že z hlediska jednotného trhu máme zavedené, zavedený jiný uh, Eh, postup, je to eh, vypsání. Myslím, že proto existují dobré důvody, proto bych byli, proto jsem tady podporovat ten soutěžní dialog. My jej můžeme eh, používat nyní, můžeme jej používat v budoucnosti, takže problém by v tom nebyl. Téma reciprocita, souhlasím s kolegou Šacimakakisem, co se, co se týče dalších témat, připojuji se ke kolegyni Rýle, a co se týče best value for money, eh, optimální výkon, to už eh, zde dobře vysvětlila paní kolegyně Koraca Bild. My nemáme nic proti udržitelnosti a sociálním kritériím, ale tato kritéria musí být eh, tedy dovoditelná neutrálně a efektivně, abychom neohrožovali jednotný trh. Proto to o čem hovořil kolega Tarabela eh, v pátém bodě, že vlastně bychom měli mít štítky, které by zajistily důvěryhodnost. Tady jsem neviděl v tomto směru žádné dobré eh, návrhy, jsem zvědav na debatu a konečně elektronické zadávání. To lze zlepšit, když se snaží, když se nám povede vzájemně propojit vnitrostátní systémy, což by bylo dobré. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Gebhartová a potom paní Kaněty. Děkuji, pane předsedo. Také děkuji za velice dobrý přístup Marka Tarabely. Eh, my o těch tématech eh, budeme diskutovat. Velké obavy, které panovaly, že ty debaty budou obtížné v tom parlamentu, myslím, eh, se podařilo tímto rozptýlit, což je dobře. Já se chci vyjádřit k, hlavně ke dvěma bodům. Za prvé téma nejnižší nabídky. My už jsme při poslední revizi zadávání zakázek o tom eh, debatovali velice vášnivě eh, v parlamentu. Dosahli jsme dobrého koncenzu s, ratou, s radou, kdy jsme se dohodli, že nejdůležitější není eh, nejnižší nabídka, ale nejvýhodnější nabídka. A nejvýhodnější nabídka znamená také kvalitu produktu, ale také ohled na kritéria, jako je udržitelnost, sociální spravedlnost a tento přístup, na němž jsme se tehdy dohodli, toho bychom se neměli vzdát. A já jsem měla eh, z těchto některých příspěvků takový dojem, že by k tomu mohlo dojít. Proto bych byla proto, abychom se ještě přesněji eh, vyjádřili, jak eh, zajistíme respektování těchto eh, kritérií. Nejenom, že by to znamenalo právní jistotu, ale rozhodně se to nesmíme vzdát. A druhé téma, a objevilo se to i ve zprávě paní Rýle, a parlament to také schválil s velkou většinou, to je téma subdodavatelů, kterému bychom se měli intenzivněji věnovat, protože v určitých oblastech, zvláště ve stavebnictví, u velkých zakázek bývá, eh, bývá eh, často to tak, že eh, nějaký velký dodavatel dostane tu zakázku, ale potom ji rozdělí na jednotlivé menší zakázky pro subdodavatele. A je není lehké vyžadovat stejná kritéria i od těchto subdodavatelů. To je potřeba politicky vyřešit. A máme tady také otázku, že často to bývá tak u velkých zakázek v současné době, že ceny, které byly vyjednány, jsou vyjednány, jsou, jsou vlastně jsou vlastně, jsou vlastně vyjednány z 10, 20, 30 vlastně navýšením, takže ta eh, koncová cena není tak výhodná, jak by mohla být. Děkuji. Ano, eh, samozřejmě celá ta otázka vyjednávání o ceně, máte pravdu paní Kaněty a potom pan Overmajer. Eh, děkuji. Děkuji. Dovolte, abych poděkovala panu Tarabelovi za jeho návrh Důležité principy jsou zjednodušení a transparentnost. A v tomto duchu si myslím, že použití eh, eh, konkurenčního postupu by měl být rozšířen a měl by být standardní a měl by být k dispozici všem stranám, které se ucházejí o kontrakt. Když také hovoříme o kritériích, pak důležité je, abychom vyle, vyl, vyloučili nejnižší cenu jako jediné kritérium. A proto musíme opravdu hovořit o té nabídce, která je ekonomicky nejvýhodnější. Nejedná se jenom o e, inovační partnerství a konkurenční dialog. Nejenom tady by se to mělo uplatňovat, jak se to zatím navrhuje. A na závěr chci říci, že nejenom e, příslušné orgány by měly mít možnost vyloučit ty subjekty, které porušují eh, povinnosti týkající se dan, daní nebo eh, sociální aspekty, ale že i členské státy by měly mít možnost nastavit závažné, závazné standardy, podle kterého by se takovéto nabídky rovnou vyloučily. Minuta 25. Děkuji vám za tento příklad, eh, že jste to tak krásně. Děkuji, pane předsedo předsedo. Já, já se budu snažit být stručný za prvé. dát eh, nějaký prostor regionálním a lokálním orgánům. Tady máme eh, i otázky eh, státu blahobytu a já to ilustruji na dvou příkladech. Já nejsem spokojen Eh, co se týče eh, toho rozhodování na prioritní a eh, neprioritní služby. To si myslím, že není dobré. Vzpomeňte na záchranné služby. Pro mě z, z, mého hlediska, z mého hlediska je to, je to téma, je to, te, ne, to není téma hospodářské soutěže, záchranné služby e, jsou navázány na vysoce kvalifikovaný zdravotnický personál, jsou důležité a je to důležitá služba státu sociálního blahobytu a myslím, že bychom toto ne, se tohoto neměli vzdávat a když to vlastně eh, dáme pod téma hospodářské soutěže, že bychom mohli přijít o tu kvalitu a mohli bychom se eh, dostat na takovou negativní spirálu směrem dolů. Takže je třeba dbát na to, abychom ty sociální struktury regionálních organizací eh, odsud, eh, jak si prostě odsud eliminovali, to by nebylo dobré. Děkuji, pane Obermajere. To byl velice dobrý příklad. Děkuji všem kolegům. Eh, omlouvám se, že jsem vás tak musel honit, ale ty příspěvky byly velice cené a chci také nechat čas panu Živánovi. Já bych rád skončil přesně, takže teď eh, dám slovo Klauzi Wiednerovi pro několik poznámek. Prosím, eh, omezte se na čtyři minuty, to by bylo dobré, protože chci také, aby zpravodaj měl možnost schrnout a potom, abychom se seznámili s časovým harmonogramem. Takže teď komise Klaus Wiedner. Takže eh, zapínám stopky, abyste věděl, kolik máte času. Dobře, děkuji. Děkuji, já se vynasnažím to vyřídit rychle. Eh, nejprve bych se podíval na nejdůležitější věci. První je nastavení stropu. Hovořili jsme o 18-19 eh, HDP, ale vlastně tohle, ta směrnice pokrývá jenom 4 až 5 Proto kdyby se to zvýšilo, tak by to vlastně ještě méně pokrylo oblast, abychom nastavili skutečně rovné podmínky, co se týče ehm, kompatibility, konkurenční schopnost a er- elektronické zakázky. My jsme viděli, že například Portugalsku se to podařilo zavést během půl druhá roku, takže my tady nenavrhujeme jeden a půl roku, máme před sebou čtyři a půl roku. Vidíme, že malé a střední podniky mají asi 99% přístup k internetu. A je to tedy postupný přístup, postupného zavádění a můžeme si stavět eh, ambice, aniž bychom vytvořili eh, nevýhody ani pro příslušné orgány, ani pro malé a střední podniky, sociální kritéria, samozřejmě, jak jste viděli v návrhu, my jsme se opravdu viděli zapracovat pokud možno co nejvíce sociální kritéria, ale zároveň tady udržet valbu s příslušným předmětem, což je velice důležité. Samozřejmě, že se to dá dále zlepšovat, ale musíme mít jistotu, že budeme se držet principu nediskriminace a že tady budou funkční řešení a budeme samozřejmě se snažit pomáhat parlamentu a radě najít eh, řešení, pokud to bude třeba. Další věc jsou pracovní kritéria, kritéria pro udělování zakázek kritéria pro udělování zakázek. Samozřejmě, že bychom si přáli, aby se více zaměřovala na kvalitu než na cenu, ale nemyslíme si, že můžeme cenu úplně vyloučit. To by hodně záviselo na příslušném produktu a službě. Jsou standardní produkty, kde stejně bychom pořád chtěli jít hlavně na základě ceny a na životního cyklu. A pak soukromá participace. My máme tady už určité i soudní případy, judikáty. Zdá se, že některé také vycházejí ze e, smlouvy, nejenom ze směrnic, takže bylo by asi těžké tohleto úplně měnit pak otázka řízení, otázka dohledového orgánu, který navrhujeme. My nechceme vytvořit nějakou velkou strukturu, která by znamenala velkou nevýhodu z hlediska byrokracie, ale jak už tady bylo řečeno, problém spočívá v tom, že nemáme dost informací na evropské úrovni a dokonce ani členské státy nevždycky vědí, jak se pravidla uplatní v praxi. A to potřebujeme. Potřebujeme to ještě více. Proto nám šlo o určitý způsob, jak získávat zprávy a lépe lépe porozumět trhu. Eh, myslím, že i s radou chceme dále jednat o všech těch úkolech, o kterých se hovoří v tom návrhu, zjistit, co z toho by bylo opravdu zapotřebí a z čeho by měli výhodu všichni, i eh, členské státy, i parlament. Myslím si, že to jsou asi nejdůležitější věci, kterých jsem se chtěl dotkl. Samozřejmě, že eh, nevidíme tady žádné nepřekonatelné překážky. Myslím, že to nevidíme ani my, ani rada, aby se nedakli eh, překonat do konce roku a budeme vám maximálně pomáhat. Velice vám děkuji za to, že jste odpověděl na některé věci, které jsou nejdůležitější. Byla to velmi užitečná diskuse a znovu chci poděkovat panu Tarabelovi za pracovní dokument. Myslím si, že bylo velice důležité a dobré, jakým způsobem se organizovala ta rozprava. Eh, chcete eh, ještě eh, se vyjádřit k harmonogramu, nebo to řeknu já? Prosím, máte slovo. Pane předsedo, s vaším dovolením já si uvědomuji, že eh, musíme ještě ponechat prostor pro Filipa. Ale eh, já jsem tady slyšel některé konkrétní otázky, na které bych chtěl eh, stručně zareagovat. Stínový zpravodajové, pan Engel, pan Makakis a vy jste zmiňovali otázku subdodavatelů a myslím si, že se musíme snažit tady o vyváženost Eh, co se týče i eh, práva a toho, co říkala paní Gepard, abychom samozřejmě požadovali na dodavatelích tež, co na subdodavatelích a jedná se tady o určitou kaskádu, prostě jako kaskádovitě. E, ty e, dodávky se potom člení dolů na subdodávky, subdodavatele a někdy to má e, velmi negativní důsledky. Také jsme tady slyšeli, že bychom neměli veřejné zakázky nebo respektive tuto směrnici používat jako náhražku za to, co by měly dělat národní veřejné orgány. Ale co se týče veřejných zakázek, se Samozřejmě sociální, pracovně právní vztahy musí být dodržovány a tato kaskáda má někdy opravdu negativní vliv. Také se hovořilo o zranitelných skupinách. Ehm, já bych chtěl na to zareagovat v tom smyslu, jak o tom hovořila i komise. Já pouze nesouhlasím s jednou věcí. Ehm, my nechceme začlenovat maximum, ale spíše minimum. My tady tady hovoříme o například osobách s postižením, o zranitelných osobách. To mohou být lidé, kteří mají třeba daleko na pracovní trh nebo jim chybí dostatečné vzdělání pro přístup na tento trh. Pan, pane Balasáry, ano, opravdu Samozřejmě, že eh, by se mělo uvažovat o cenových kritériích, ale zároveň s tím i o jiných kritériích, ale určitě se dopracujeme k uspokojivého řešení. Samozřejmě, že nechceme příliš rozdrobovat trh, musíme eh, najít správnou rovnováhu, ale jak řekl zástupce komise, 19 eh, eh, to není vlastně podíl veřejných zakázek, respektive to je podíl veřejných zakázek, ale tato směrnice se vztahuje pouze na 4 nebo 5 čili bylo by to ještě méně, kdybychom ten strop zvýšili. Možná, že vzniknou ještě další otázky, nebo už byly položeny, ale k tomu se dostaneme později. Harmonogram. Toto byla první výměna názorů, bude následovat druhá, to bude 19. března. A e, myslím si, že 20. března bude slušný. myslím, že to bude 20. března, nikoliv 21. března. A samozřejmě, že bude třeba e, dokumenty také nechat e, přeložit, to by mělo být do 17. do 18. dubna a samozřejmě, že doufám, že do 8. května bude přeložena, přeložen návrh zprávy do všech jazyků. A potom samozřejmě eh, nastoupí doba na pozměňovací návrhy. Bude to do 8. června dvou hodin odpoledne. Čili budete mít plný měsíc na předkládání Eh, návrhu. A potom eh, to bude v červenci. Budeme se jimi zabývat tedy 12. července a pak ještě v září, čili bude to jaksi ve dvou stádiích. 17. a 18. září se tím budeme znovu zabývat a doufám, že 10. října už budeme moci hlasovat o celé zprávě. A pokud všechno bude dobře probíhat a samozřejmě budeme jednat a jednáme eh, s mm, radou, jsou a doufáme, že tento přístup k jednotlivým klastrům nám umožní efektivněji si vyměňovat informace. Takže pokud to dopadne dobře, pak bude možné, abychom o tom hlasovali eh, v prosinci na Štrasburské plenárce. Děkuji mnohokrát. Chci jenom za nás potvrdit, že eh, v současné době je plán takový, my se ještě k panu Živanovi dostaneme později, ale prostě teď jsme se v zásadě dohodli na následujícím. Veřejné eh, slyšení eh, bude 20. odpoledne, eh, týká se to koncesí a potom 21. ráno. Čili to bude prostě celý, celé hodování, co se týče slyšení. A potom tady budeme mít také mnoho příležitostí, jak diskutovat o pozněvacích návrh a kompromisech kompromisech, takže doufám, že všichni budou vědět, že se to opravdu důkladně probralo a dopracujeme se dobrého výsledku, takže vám chci velice poděkovat, zejména panu zpravodaji. Teď půjdeme dál. A bude to druhý důležitý návrh, který s tím souvisí, a totiž návrh komise pro udělování koncesí. naším zpravodajem je Filip Žuva, který pozorně poslouchal. Vidím, že je tady paní Štechová z komise. Nastupuje na místo, by mohla reagovat na dotazy, takže budeme postupovat stejně. Máme tady stínové zpravodajky, pan Pancery za SAT, pan Buzoj, paní Rýle, pan Kožušník a já, pan Dion a nevím, jestli tady pan Salvini. Takže si vyslechneme kolečko příspěvků od stínových zpravodajů a potom otevřeme debatu a uvidíme, kolik žádostí o slovo budeme mít. A potom požádám paní Štechovou, aby se vyjádřila a pan eh, Živá to uzavře. Takže, pane Živáne, a chtě, chci vám také poděkovat za to, že jste připravil velice užitečný pracovní dokument jako základ pro diskuzi, takže vám velice rád dám slovo. Děkuji, pane předsedo vážení kolegové. Možná, že bych mohl začít takovým vtipem. Před pár týdny za mnou přijeli z jedné velké francouzské společnosti, docela velké společnosti, takže se do nich můžu trošku pustit a říkali mi, jak příšerný je ten text komise. Já jsem je poslouchal a za chvíli jsem si uvědomil, že oni mluví o koncesích. O textu koncesní smlouvy. Já si myslím, že musíme především ujasnit, co je vlastně koncese a co ne. To je moje první předběžná poznámka. Za druhé, chtělo se po mně, nebo ptali se mě, už se mě neptají, jaký smysl vůbec dává nějaký takový text na evropské úrovni. A možná, že ten příklad, který jsem vám uváděl, vám okamžitě na tuto otázku odpoví. Nicméně, jedna z důležitých otázek v koncesních smlouvách je to, že mluvíme o koncesích, ale v závislosti na našem vnitrostátním právním řádu. Koncesní systém ve Francii není stejný jako v Itálii, v Portugalsku nebo v Polsku. Nemluvíme o stejné věci. Já myslím, že je nesmírně důležité, abychom přišli s nějakou společnou definicí. Tím se nebude měnit v jednotlivých případech, v jednotlivých členských státech právní definice. Za třetí, já myslím, že je tady velká opozice spojená s jednotlivými případy, s jednotlivými průmyslovými odvětvími a zeměmi, které mají obavy z nového právního režimu. A já vám musím ukázat, že je tady způsob, jak ty věci zohlednit. V některých zemích jde o vodu nebo energie, v jiných o přístavy, úklid ulic v jiných zemích. V podstatě tyto různé věci můžete propojit a najít příslušná řešení, ale já myslím, že hlavní je vymezit, co je to koncese. Všichni mluvíme o koncesích různým způsobem. Evropský soudní dvůr v průběhu deseti let vydal 25 rozsudků, ve kterých se ve většině případů hovoří o koncesích, ale koncese není to též jako veřejná zakázka. Koncese je smlouva, která je uzavřená s veřejným orgánem a podle této smlouvy se určitá služba nebo úkol předává soukromé společnosti, která za to dostane zaplaceno. To je tedy první podmínka. A navíc na sebe bere riziko, které se pojí s takovouto službou nebo činností. Pokud jsou tyto dvě podmínky splněny, pak tím koncese není pokryta. Takže jsou tady lidé, kteří mají trošku strach z toho, že by se něco takového zavádělo na evropské úrovni. Já myslím, že to musíme ujasnit. A také musí být jasné, a ne v úvodním ustanovení, protože my víme, že to nemá tak velkou váhu. Možná v nějakém úvodním článku. Musíme ujasnit, že veřejné orgány musí mít dál možnost rozhodnout, jakým způsobem budou plnit svou povinnost poskytovat služby. Například lanovky v Rakousku. Pokud veřejné orgány budou interně zpravovat tyto činnosti, budou něco takového chtít, mělo by to být možné. Nesmí to být tak, že veřejné orgány musí mít pocit, že mají povinnost eh, udělat někomu koncesi, aby naplnili svou povinnost, tak to není. A já myslím, že to musíme jednoznačně uvést v článku 1, aby to bylo jasné. A v článku 2 potřebujeme jednoznačnou definici, o tom už jsem mluvil, definici toho, co koncese není. Za třetí, a já myslím, že zřejmě zohledníme text komise, který je dobrý, ale pozměníme ho, na základě filozofie, která vychází ze zvýšené transparentnosti. Víte, že v Evropě je celá řada smluv, které se uzavírají velice divným způsobem. My jsme všichni volení zástupci, všichni víme, že se uzavírají smlouvy bez právně závazných opatření. Takže musíme zajistit, že kritéria, která si volně zvolíme, ať už jde o hospodářskou kvalitu, sociální, environmentální kritéria, prostě to, co ten veřejný orgán považuje za důležité na základě svobodné volby. Tato kritéria budou zveřejněna a soukromé společnosti nebo subjekty, které chtějí reagovat, musí naplnit tato kritéria. Ale já myslím, že toto musí být trošku odlehčené, musíme omezit byrokracii. Já myslím, že Tady je komise tak trošku těžkopádná a já se to pokusím trošku uvolnit. Pak jsou tady určité výjimky, které jsou podle mě v textu dobré, ale pak jsou tu další výjimky, které bychom také mohli zvážit. Uvedu jednu věc, jeden příklad. Selský rozum. Pokud je u nějaké služby stanovený státní tarif, tak se to vůbec nedá měnit. Měla by to být koncese Měla by koncese být přirozenou volbou? Měli bychom si volit koncesi? Já myslím, že ne. Možná, že tady musíme něco udělat. Možná, že do toho musíme zapojit víc lidí. Ale veřejný orgán musí mít zaručenou svobodu sám si vybrat, jak chce naplnit svou povinnost. A další věc, která sem spadá, je také otázka partnerství veřejného a soukromého sektoru. Pardon, spolupráce mezi veřejnými orgány. Tady opakuji, že by tady měla být možnost volby. Nemusí to být nezbytně koncese. A pokud jde o detaily, někdy některé veřejné orgány využívají určité právní nástroje, které znamenají zapojení veřejného sektoru nebo veřejnosti. Pokud je samozřejmě příliš zapojený soukromý sektor, může to být jakýsi eh, způsob, jak privatizovat veřejnou službu. Pokud se má zapojit soukromý sektor, musíme se zamyslet nad tím, kde je taková ta dělící čára mezi koncesí a veřejnými zakázkami. Potřebujeme čas pro debatu, ale myslím, že se musíme dohodnout na jedné věci. Buď jsme proti tomu textu, protože chceme, aby každý všechno dělal tak, jak to dělal a nepokusíme se nic změnit. Já si rád vyslechnu všechny argumenty a pokud něco takového chtít budeme, tak vůbec nebudu žádnou zprávu psát, ale pokud se shodneme, že něco dělat chceme, vezmeme si text komise, budeme na něm pracovat, odlehčíme ho, aby to byl lepší přístup. Za třetí, Víme, že pokud nejsou žádná pravidla, tak nějaké pravidlo prostě platí. Třeba právo džungle nebo právo silnějšího. Pokud mají mít tomuto druhu přístup malé a spodní podniky potřebujeme pravidla, potřebujeme transparentnost. Pokud máme nějakou zemi, kde před 20 lety byla třeba velká korupce, problém s veřejnými zakázkami, ve Francii například eh, se to týkalo všech velkých měst, musí se rozhodnout, že je třeba zavést pravidla. Z pravidla byla zavedena, byla to inteligentní pravidla, protože zajistila naprostou transparentnost ale současně dala volnější ruku těm, kdo vyjednávali, aby věci lépe vymezili. A o to nám jde i tady. Potřebujeme najít rovnováhu. A musím říct, že by nebylo správné, kdybychom to šmahem zamítli, kdybychom to nechali na, na, tom, na, na těch eh, pravidlech džungle, protože někdy nás pak mohou čekat nepříjemná překvapení. Já myslím, že musíme vymezit, co je to koncese a myslím, že tím bychom, už jenom tím bychom ujistili spoustu lidí v Evropě. Děkuji za jasné vysvětlení. Myslím, že jste velice pěkně nastínil hlavní body pro diskusi. Stínový zpravodajové pan Pancery nejprve a potom pan Burzoj, pan Pancery. Děkuji. Já bych rád podpořil, povzbudil pana Živana. Ptá se nás, jestli je třeba tuto uh, oblast upravovat. Myslím, že ten dokument, jak je předložený, je dobrý. Týká se řady otázek vznesených během setkání, která se konala. Je rozdělen na čtyři části, obsahuje i návrh toho, jaká pravidla potřebujeme, jaké jsou hlavní problémy a pak tam jsou i závěry. Já jsem v minulosti opakovaně vysvětloval, že podporujeme volbu eh, pustit se do zákonodárné činnosti, kterou nabídla komise. Ne snad, že bychom chtěli tolik předepisovat, ale chtěli bychom poskytnout jasný právní rámec a transparentnost ve smlouvách. To je nezbytné, proto je třeba eh, přistoupit k zákonodárnému eh, kroku ještě i zvlášť mimo oblast zadávání veřejných zakázek. Za druhé, dohodli jsme se, že potřebujeme definici koncese, jasnou definici obsahující pravidla která je nepřepíše, nepřekopíruje pouze z jiných směrnic a mělo by nám jít spíše o hodnotu než o cenu. Zabývat se pružností a důležité také je, aby kritéria stanovená směrnicí se podařilo značně zjednodušit a zároveň zajistit transparentnost a nediskriminující přístup v žádném případě ovšem nesmí být omezena práva veřejných orgánů si vybrat a mít určitý také manévrovací prostor. Hlavní problémy, kterými se budeme zabývat, ty jsou v dokumentu eh, obsaženy a víceméně kopírují obavy vznesené během našich setkání. Přístup zpravodaje je dobrý, umožní ku příkladu veřejným orga- orgánům si uspořádat, rozhodnout se, jestli budou eh, vypisovat koncese nebo ne. Eh, jedním z důležitých kritérií bude výkon a potom jsou tam další body, které bude potřeba ještě připojit, ku příkladu rozsah působnosti. To je třeba přesně určit. A Mějme také na paměti, že sociální služby jsou svou povahou specifické a jistě přibudou ještě další body. Sociální ohledy si vyžádají závažné změny v textu tak, abychom zajistili právo na práci a rovné zacházení na pracovišti a proto musíme zajistit, aby i kolektivní vyjednávání a e, veškerá pravidla z trhu práce, aby se zde správně používala. Musíme se také podívat na otázku uzavírání smluv v tomto kontextu a zajistit, aby držitelé koncesí dodržovali základní práva pracujících a i veškeré pracovní právo, mzdovou úpravu. Pak je tady také otázka postupu. Musíme dát pozor na nadměrné náklady, nadměrnou byrokracii. Pak je tady otázka osob, které eh, nejsou eh, kterým není povoleno se ucházet o koncese, lidé, kteří eh, spáchali závažný nebo umyslný trestný čin, nebo se eh, dopustili organizovaného zločinu. Tady je třeba zajistit eh, důkladný systém přeshraniční výměny informací na toto téma uznatelnosti tedy uchazečů. Toto všechno jsou požadavky na zpravodaje. Doufám, že se mu podaří lépe zapracovat do návrhu. Ale teď jsme teprve na začátku a já doufám, že bude pokračovat v práci na návrhu. Potřebujeme jasný právní rámec pro konce se. Děkuji. Děkuji, pane eh, předsedo, pane eh, eh, pane předsedo. Děkuji také panu zpravodaji za to, že tak dobře Eh, pracoval. Myslím, že dokument se eh, týká správných otázek a vychází z dobrého základu a bude podkladem dobré diskuze v nadcházejících měsících. Souhlasím se zpravodajem, že text ještě není perfektní, měli bychom eh, se jej snažit vylepšit debatou o detailech spíše než to debatovat, jestli chceme vůbec samostatnou legislativu o, konfes, o konfesích. Já si nemyslím, že bychom měli zavádět pravidla, Eh, pravidla na eh, zadávání veřejných eh, zakázek a koncesí na stavební práce a nechat koncese na služby stranou, protože to vedlo už v minulosti k mnoha rozhodnutím soudu. Vyjasnění definice pojmu koncesí je důležitým úkolem a zajistí, že text poskytne právní jistotu a bude představovat přidanou hodnotu pro firmy a veřejné orgány. To je nezbytné, abychom mohli jasně rozlišovat mezi koncesemi a e, veřejnými zakázkami a také mezi koncesemi na e, práce, stavební práce a služby. Chceme-li podpořit využívání koncesí, tuto otázku je třeba vyřešit. Globálně souhlasím s přístupem eh, zpravodaje k vylučování a také eh, k těm procentům, procentním údajům, ku příkladu 90 aktivit, které právnická osoba musí eh, provádět pro, zada, pro zadavatele v případě vertikální spolupráce. Nevím, jak komise dospěla k tomuto číslu a jsem znepokojen skutečností, že to není také analyzováno blíže v hodnocení dopadu. Eh, v tom případě souhlasím s těmi, kteří kritizovali hodnocení dopadu jako nedostatečné. Co se týče vylučování soukromých účastníků a těch kritérií, chápu zdůvodnění zpravodaje a jsem ochoten o tomto bodu diskutovat. Podle mě nejde o soukromou účast, která by měla být rozhodující, protože, jak zpravodaj píše, mohlo být i o minoritní účast, která stále ještě umožňuje zadavateli eh, zásadní kontrolu eh, právní, eh, právnické osoby, která dostane jako uchazeč tu, tu práci. Musíme se také vyhnout nerovným podmínkám v zadávání koncesí protože eh, koncese, koncese eh, s podniky, eh, které jsou nezdružené a združené, podlehají odlišným pravidlům. pravidlům. To by mohlo pokřivit soutěžní trh. A pak mám trošku odlišný názor než zpravodaj, co se týče pro, co, co se týče napojení kritérií, kritérií pro, udává, pro udělení zakázek ne, ne, nebo, nebo koncesí eh, a návazné, návazné aspekty. Už jsme o tom mluvili v kontraktech na zakázky. Kdybychom eh, toto eh, odstranili, tak by to také mohlo vést ke zkreslení hospodářské soutěže, proto bych chtěl nabádat k opatrnosti. Závěrem chci říci, že máme určité zkušenosti s pravidly pro e, veřejné zakázky. O tom jsme hovořili, bude dobré je vzít v úvahu, i když veřejné zakázky jsou něco jiného než e, kontrakty na koncese. Můžeme se poučit e, z minulých chyb v oblasti veřejných zakázek a udělat krok předu v oblasti koncesí, což nám umožní nastavit pravidla, která budou efektivní a budou ku prospěchu evropských eh, jak firm, tak eh, státních orgánů. Děkuji. Děkuji. Já také nechci vést žádnou ideologickou debatu, kolegové, určitě ne. Chci navázat na to, co eh, řekl zpravodaj velmi dobře na začátek, potřebu společné definice a problémy, které eh, vyplývají z toho, že každý stát eh, chápe koncese trošku jinak. Vy jste eh, řík, vy jste říkal, že vlastně bychom měli mít definici, která nespůsobí novou byrokracii a která nebude měnit právní základy v členských státech, ale problém přece spočívá v tom, že koncese na služby jsou něco úplně jiného než veřejné zakázky. Koncese na služby, ku příkladu, co se týče služby ve eh, veřejném eh, hospodářském zájmu, vlastně přenesením odpovědností. Eh, někdy vlastně státních, státních úloh výlučných státních úloh přenesením těchto úloh na nějakou jinou jednotku. A to samozřejmě znamená, že tady musí existovat úplně jiná pravidla než u veřejných zakázek, nebo když e, jde o e, nákup zboží a služeb, protože to má úplně jinou strukturu. A e, je mi líto, že studie o hodnocení dopadu Evropské komise a myslím, že je naprosto nepoužitelná a byla bych velice ráda, aby, abychom dostali novou studii o, do, o hodnocení dopadu. Ta studie by měla vlastně definovat, která pravidla v, tomto, v této této oblasti existují, která by byla rozumná a nejenom vlastně eh, navrhnout, že pravidla eh, veřejných zakázek by se jako celek přenesla na takto složitý systém. To je velký problém. Kdyby se nám podařilo najít řešení, bylo by to dobré, ale musíme si dobře před, rozmyslet, co vlastně chceme upravit. Musíme společně najít definici a také si rozmyslet, jak v té souvislosti se bude zacházet uh, Eh, tedy se službami ve veřejném zájmu. Já chci třeba poukázat na vodu když eh, přenesete odpovědnost eh, na, eh, co se týče vody, třeba čištění odpadních vod, tak se dostanete do úplného právního systému. Přenesete na někoho úplně obrovské odpovědnosti a pak je třeba také si podržet možnost kontroly. To znamená, že budete mít úplně jinou smlouvu než v oblasti veřejných zakázek. Další bod, smlouvy mezi veřejnými orgány. Je také dobré toto úplně vyloučit, ale je potřeba to hned zpočátku eh, vyjmout té působnosti té směrnice a ne tak složitě, jako je to v tom článku 11. Tak by to, myslím, nešlo. A potom si také myslím, že v oblasti eh, zakázek mezi eh, veřejnými orgány musíme být opatrní s otevíráním tedy té oblasti pro soukromé subjekty, protože máme dostatek judikátů Evropského soudního dvoru, dvora, to už jsem říkala v debatě o veřejných zakázkách, když tady eh, způsobíme novou právní nejistotu a eh, vlastně zase to zesložitíme, ehm, jako to bylo v oblasti ehm, eh, partnerství veřejného a soukromého sektoru, to by nebylo dobré. Když hovoříme o službách, tak to je obrovská oblast. Je třeba přesně definovat, o jaké služby v Evropě jde, co budeme upravovat a které služby z toho vyjmeme. A já osobně jsem pevně přesvědčena, že když se, bychom se rozhodli toto upravit, tak bychom minimálně si měli představit, co to bude také znamenat pro služby ve veřejném zájmu. Podle mě ty by se, na ty by se neměla e, vztahovat tato směrnice o udělování služeb na, e, koncesí na služeb. Já bych se jenom k tomu vyjádřil jakožto spolustínový e, zpravodaj k té logice toho, o čem už hovořili. O tomu rozumím, ale za prvé bych tomu řekl tolik Samozřejmě kritéria zadávání koncesí musí být složitější. To souvisí s dlouhodobou, dlouhodobým charakterem. Ale také souhlasím s tím, že to musí být jasně vázáno na věc, o kterou jde. To je zcela klíčové. A za druhé si také myslím, že u dlouhodobějších kontraktů jsou dvě nezbytné věci. Za prvé věci si myslím, že výkon eh, Eh, provádění eh, ustanovení o službách je velice důležité, že kdokoliv eh, udává, zadává takovou koncesi, samozřejmě by měl být zahrnut do kontraktu. Já bych to určitě chtěl, čili by tady měly být důležité výkonnostní ukazatele pro poskytování služby. K nímž je třeba přihlížet a také potom je to třeba vázat na model příjmu, který tady bude podle charakteru kontraktu specifikovat modifikován a také je klidně možné, že bude třeba do jisté míry modifikovat někdy tato kritéria, zejména pokud půjde o nějaké vnější faktory, například náklady na energii nebo některé jiné faktory, tedy externality, které bude třeba nějakým způsobem zvládat. To souvisí s podstatou takového kontraktu. A samozřejmě pak jsou tady také eh, věci eh, Eh, jako jsou eh, širší ustanovení smlouvy a ta, která už existují ve směrnicích pro veřejné zakázky. Zda se tady mohou uplatnit eh, na eh, pro postupy a jiné aspekty. A pan Diva si myslím má zcela pravdu, když hovoří o problému s definicemi. A v mé zemi koncese eh, v zásadě spadají pod obecná ustanovení pravidel pro zadávání veřejných zakázek a docela dobře to funguje je, tady vlastně vstupujeme do nové oblasti, e, když se bavíme o tom, zda bychom měli mít tady zvláštní návrh. Ovšem, takový návrh už máme před sebou, proto s ním musíme naložit konstruktivně. A myslím si, že by jistě odpadly e, mnohé, ovšem, že je třeba tady řešit mnohé nejistoty. Možná, že budeme muset posoudit e, s panem Eh, zpravodajem ještě se mm, domluvit o tom, jak s tím zacházet. Teď pan Dion je poslední jako stínový zpravodaj a potom mám ještě šest dalších přihlášených řečníků. Děkuji. Ještě já myslím, že tohle to mohu vyřídit docela stručně. Eh, jedná se o pracovní dokument a právě tento týden jsem se doslechl od Nizozemské asociace zaměstnavatelů, kde jsou zastoupeni všichni podnikatelé. Dostal jsem od nich dopis, kde mě prosí, abychom se nesnažili chtěli eh, regulovat oblast koncesí, že zaměstnavatele se tady vůbec nechtějí, aby tady platila v této oblasti nějaká pravidla. Teď já mám před sebou tento pracovní dokument a pokud se týče mě, eh, pak vlastně eh, o to tady přesně jde v tomto dokumentu. My dostáváme eh, otázky a prozby ze str- od strany zaměstnavatelů, kteří nic takového nechtějí a zřejmě vlády se také o to moc nezajímají, také moc nechtějí. Takže to je moje otázka. Já nemám e, takovou jistotu, že to potřebujeme. Jsem trochu zklamán. Pan Živan na začátku říkal, že si nechá udělat dobrou analýzu jurisprudence anebo judikátu soudu. Zdá se, že už je celá řada Eh, usnesení rozsudků soudu, ale neříká se tady nic o řešení nejistot. Pak je tady eh, řešení sporu, jak se na to dívají například nizozemští zaměstnavatele. Já si myslím, že my potřebujeme velice důkladnou debatu nejprve o tom, zda vůbec takovouhle věc potřebujeme. A měli bychom využít argumentů také, kteří nabízejí jiní, kteří zase naopak říkají, eh, že to možná potřebujeme, ale nevím, jestli potřebujeme v první řadě roz, um, posouzení dopadu. Nejprve bychom potřebovali vědět od zpravodaje, jaká nejistota vzniká v souvislosti s jurisprudencí a pak teprve můžeme jít dál. Děkuji mnohokrát a teď abych, můžeme muset trošičku asi ubrat z času pana Engelse, protože mám šest přihlášených řečníků a myslím si, že zase budeme eh, moci eh, dodržovat jenom, eh, tedy udělit jenom dva, eh, dvě minuty na řečníku. Toto... Uh, Mám tedy šest řečníků a první bude pan Šáp. Šváb. Děkuji. Já chci nejprve poděkovat zpravodaji za obrovskou otevřenost tohoto eh, návrhu ve všech detailech a ty náročné body tady jsou a myslím, že v mnoha věcech eh, řekl správnou věc chci také výslovně říci, že my, pane kolego de Jongu, eh, bychom také chtěli slyšet nebo, nebo jsme byli upozorněni nejenom organizacemi zaměstnavatelů, ale také zaměstnanců, že eh, ta úprava by mohla způsobit mnoho škod. Ale to neznamená, že můžeme eh, přestat eh, se zasazovat o boj s korupcí. Já chci upozornit na stránku, na, na článek 114 TSFU. Je třeba Eh, zjednodušit pravidla a když se to nepodaří, anebo když máme pocit, že se to nemusí podařit, tak se musíme ptát, jestli ten návrh něco přivede. Proto na tomto místě eh, pane předsedo, protože jsme legislativci a protože komise přišla s tímto návrhem, tak se musíme rozmyslet, jestli o něj opravdu stojíme. A já bych chtěl varovat proti takovému obsažnému návrhu naprosto zřetelně. My nejsme proti jednotnému trhu, proti novým pravidlům, ale chceme vědět, proč vlastně nová pravidla jsou um, užitečná. Já si myslím, že to není nepřiměřená otázka. Uh, hodnocení dopadu komise na, bohužel na to neposkytuje vůbec žádnou odpověď. To je třeba říci naprosto otevřeně. Já jsem bohužel váš komentář teď uh, neslyšel, proto budu mluvit dál. A abychom toto eh, dali do souladu, to znamená jasně definovaný cíl, transparentnost, veřejný eh, trh, eh, jednotný trh, který bojuje proti korupci a to na jedné straně a na druhé straně musíme řešit problémy a z analýzy dopadů by toto mělo jasně vyplynout. Jenom tak můžeme přistoupit ke správné úrovni právní úpravy. Jinak Jinak, jinak tedy eh, nelze dělat. Proto si myslím, že bychom nutně potřebovali eh, hodnocení dopadu eh, také provedené ze strany parlamentu. Pan Čaškovský. Z konce se pojí určité obavy. Víc regulace, menší flexibilita, specifika domácí situace nebude zohledněna a tak dále a tak dále. Já myslím, že ten Test, na, na jehož základě musíme posuzovat tento návrh, je ten, zda by to vedlo k další administrativní zátěži nebo zda by to posílilo vnitřní trh. A když si ten návrh přečtete, já myslím, že většinu těchto obav můžeme rozptýlit. Největší problém je nedostatek právní jistoty. A když se podíváte na sdělení komise, když se podíváte na rozhodnutí Evropského soudního dvora, která jdou jiným směrem, opravdu můžete být zmatení. A je tady celá řada příkladů, kterými bychom mohli reagovat na to, co říkal pan Dion, pokud je o rizika přeshraniční a tak dále. Opravdu je člověk zmatený. A já myslím, že největší problém pro vnitřní trh je nedostatek právní jistoty a zmatek, který z toho plyne. Když mluvíte s hospodářskými subjekty, myslím, že by vám to potvrdili. Já jsem byl na mezinárodní konferenci, která se týkala koncesí a prakticky u každé věty měl někdo něco proti a každý prostě mluvil svým domácím jazykem na základě domácích definic. Nicméně závěr byl takový, že trh koncesí je úplně uzavřený. I na národní úrovni a proto s tím něco musíme dělat. A já myslím, že si přečtete ten návrh, je možné rozpilit většinu obav tím, co my tady uděláme třeba na poli působnosti, definicích, výjimkách. Třeba když se podíváte na e, návrhy pro vnitropodnikovou spolupráci nebo vnitřní spolupráci, já myslím, že kdybychom měli dospět k nějakému návrhu, který přinese větší jasnost, větší transparentnost a odlehčí to, měli bychom to udělat. Místo toho, abychom hned na začátku mluvili o tom, že máme nějak, nějaké obavy, strach z něčeho. To je náš úkol, tak to musíme udělat, protože když to nebude přesné, když tady bude takový zmatek jako teď, tak skutečně nebudeme mít vnitřní trh. Uvedu vám jeden příklad, Někdo mluvil o omezené přeshraniční dimenzi, lidé mluvili o počtu turistů, kteří jezdili na určité místo. To je ten problém s právní nejistotou. A já myslím, že to musíme řešit. Dobře, paní Gebhardt. Děkuji, pane předsedo. My máme plno judikátů Evropského soudního dvora, jejich výsledky jsou víceméně eh, pozitivní jako sociální demokraté, je naprosto schvalujeme a stavíme se za ně a mnozí tvrdí, že proto je třeba nic eh, už nedělat. Ale myslím, že ten velký počet eh, rozsudků Evropského soudního dvora eh, a také další, které ještě přijdou, jsou oznámeny, ukazují, že je zde nutnost poskytnout odpověď na tyto problémy a nejenom přenechávat eh, soudu rozhodovat to, co, kde politika sou, eh, selhala. Proto eh, moje frakce nikdy nepochybovala o tom, že je tady nezbytnost zavést takovouto směrnici, aby zde byla jistota a jasná situace. Nikdy jsme ale netvrdili, že souhlasíme s návrhem Evropské komise. To je něco úplně jiného. O tom je třeba intenzivně diskutovat, o obsahu tohoto návrhu a já jsem velice vděčná panu eh, Živánovi za jeho přístup, protože on eh, ukázal prstem přesně na ty problémy, které jsou spojeny s textem Evropské komise, podobně jak to udělal pan Panzeri, stínový zpravodaj a i řada jiných. Otázkou je ku příkladu otázka definice. Myslím, že návrh, který jste, pane Živáne, udělal jako článek 1, toto naprosto jasně stanovit, že nejde opravdu o to, se pustit do úpravy koncesí, ale zavést sem nějakou jasnost a právní jistotu. To je velice dobrý návrh. A potom ještě další otázky, které jste položil, ty jsou také důležité. A moje frakce opakovaně tvrdila, že by bylo správné a důležité to, co Evropský soudní dvůr pravil o kritériích, eh, ohledně koncesí, aby se to sjednotilo. Evropská komise ale přichází ještě s dalšími doplňujícími kritérii. Eh, Doplňuje sem ještě další vlastně takové těžkosti. Eh, otázka tedy správně stojí, jestli to musí eh, tak být. Myslím, že ne. Myslím, že bychom se měli držet názoru soudního dvora a všechno to, co Evropská komise tam eh, doplnila, ta kritéria škrtnout. Potom se musíme ptát na oblasti, kterých se směrnice o koncesích bude týkat. Já to ze stručním a přijdu ještě s jedním návrhem, protože jsem slyšela určité debaty a pan Živán se té otázky také v úvodu dotkl. My bychom ve výboru měli vyjasnit, jak vlastně vypadá většina pro a nebo proti návrhu směrnice Evropské komise. Jestli totiž bude jasná většina, já si to sama nepřeji, Eh, jestli bude jasná většina eh, proto, abychom vůbec žádnou směrnici eh, nepřipravovali, tak bychom si měli tu práci ušetřit a pak bychom měli přistoupit vlastně k tomu, co říkal pan Živan. Ale kdybychom se ve většině rozhodli, že na tom budeme pracovat, tak bychom měli konstruktivně spolupracovat na vytvoření dobrého textu. Ale ta první otázka tu je nejprve třeba vyjasnit. Paní Kaněty. Děkuji, pane předsedo. Především chci poděkovat Filipovi Živanovi za vynikající pracovní dokument, který připravil pro naši diskuzi. Souhlasím se všemi kolegy, kteří návrh předložený komisi vidí jako příliš složitý. A doufám, že se nám ho podaří zjednodušit, vyjasnit, aby byl také transparentnější. Já jsem ze země, zde máme docela propracovanou legislativu pro partnerství veřejného a soukromého sektoru, ale musím také připustit, že moc dobře nefunguje, protože chybí transparentnost a protože veřejné orgány přistupují k předběžným ujednáním se soukromými partnery. A proto jsem rozhodně pro to, abychom měli jednoznačná a jasná pravidla, která by pomohla zabránit korupci, kterou máme v několika členských státech EU. Do podrobností zajdu, až začneme pracovat s pozměňovacími návrhy, ale je tady ještě další dimenze, které bych se chtěla dotknout. A tady mluvím o globální finanční krizi, která od roku 2009 rozhodně omezila realizaci nových partnerství veřejného a soukromého sektoru. Jsou možné jenom koncese, kde veřejný sektor nepřijímá další rizika. A v mé zemi je to velice omezující, protože po krizi je pro lotyšskou vládu těžké dát stranou nezbytné finanční prostředky na realizaci partnerství veřejného soukromého sektoru. Všechno je tak trošku pozastaveno. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci říci něco organizačního kvůli tomu slyšení. Já jsem viděla e-mail, že slyšení 20. a 21. se bude konat tak, že 21. budeme hovořit o e, koncesích o službách a 20. E, o e, veřejných zakázkách. Teď to bylo řečeno opačně, to by pro mě byl veliký problém. Já bych se ráda účastnila toho slyšení, tak se chci ještě jednou zeptat, jestli se tady v tom plánu něco změnilo, protože já jsem měla pocit, že ty koncese o službách se budou debatovat 21. a já mám ještě nějaké návrhy pro referenty, protože je to přece tak, že mnoho francouzských referentů tedy je na pódium a my jsme vedli velice pěknou debatu s komisařem Barnier a i e, e, s různými okrsky z Německa a myslím, že by bylo dobré tam mít zástupce. A teď e, k tématu. Otázka pro mě přetrvává takto. Jestli vůbec potřebujeme tento návrh. Tady se říká, že potřebujeme eh, víc hospodářské soutěže a eh, úsporné nakládání eh, prostředky daňových poplatníků. Ale já musím opakovat, že Eh, ze studie komise a i ten pracovní dokumenty, kde eh, kolega Žuván se snaží o ty formulace, ale vlastně na, nastínuje teprve ty otázky, že prozatím se nepodařilo ještě eh, zdůvodnit, jestli tu směrnici skutečně potřebujeme, jestli potřebujeme právně upravit a co, jak, jaké dobro z toho bude plynout. Kolegyně Gebhardt už to také řekla. Já bych si přála, a tu možnost my jako parlament máme, i pan Šváb to nastínil, že bychom přece zadali jako parlament ještě eh, studii hodnocení dopadů a zjistit, jestli vůbec máme eh, tedy eh, toto zákonem upravit, protože z toho hodnocení dopadů by mělo eh, vyplynout, jestli je tady potřeba eh, něco právně upravit a jakou přidanou hodnotu to přinese. Na jednu stranu se říká, že to potřebujeme, abychom zavedli jednotnou definici. Ano, je to pravda, v různých členských státech se to upravuje různě, proto se to také eh, bude těžko legislativně upravovat. Máme tady základní pravidla týkající se Eh, transparentnosti a já se ani eh, nechci pouštět do všech těch výjimek týkajících se Prahu, ale je třeba o tom diskutovat. Potřebujeme tedy studii, my tu možnost máme a to v své právo jako parlament bychom měli využít. Já, Já myslím, že pokud zpravodaj a stínový zpravodaj budou chtít zadat další práci, můžeme to zvážit. Paní Varňo? jako poslední na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím být stručná. Především děkuji panu Živánovi za vynikající práci. Já myslím, že to, že rozhodně chybí právní jistota, tady s tím souhlasím, Máme tady ta rozhodnutí Evropského soudního dvora. Souhlasím i s Evelyn Gepardovou. Potřebujeme jednoznačný text, abychom získali právní jistotu. Máme ten text, dlouhý 83 stránek od komise. Samozřejmě tohle přečíst není úplně snadné. Je tady problém s definicemi, my se na definice musíme zaměřit. Jsou tady dva problémy, podle mě. Za prvé, energie, energetika. Já chápu, že tady výjimka, ale u článku 8.1 je ještě otázka distribuce energie. Mluví se o subjektech, které budou udělovat koncese hospodářským subjektům. A ty samotné potom udělují koncese a to je trošku nejasné, musíme se na to podívat. A pak se mluví o těch partnerstvích. Tady je přístup omezenější, než je to, co umožňují evropští soudci. A to znamená, že to nařízení je mnohem komplexnější pro ty subjekty, které udělují koncese, protože se tady zavádí celá řada kritérií. A samozřejmě náš pravodaj už to zmínil. Já mám opravdu pocit, že tady to komise trošku přehnala. Pokud je o ta kritéria, tu regulaci, je to moc dlouhé, je to moc složité, Snaží se tady uplatňovat kritéria pro veřejné zakázky a podle mě to není úplně prospěšné u koncesí. Vzhledem tomu, co říkal zpravodaj, je jasné, co potřebujeme udělat. Musíme ten text zjednodušit, jak pro ty instituce, které koncese udělují, tak pro hospodářské subjekty. Já se omlouvám, paní Cechovská, máme málo času, ale mohu dávám možná dvě minutky, abyste mohla předběžně reagovat, ale je jasné, že ještě proběhne další dialog, takže prosím. Nakrát děkuji, pane předsedo, děkuji za všechny otázky a za všechny obavy, které jste tady vyjádřili. Já myslím, že nám to opět pomáhá lépe pochopit, jak by se ten text mohl dál vyvíjet. Takže samozřejmě pozorně se na to podíváme a zohledníme to v průběhu další práce. Ale chtěla bych zúraznit jednu věc, protože řada otázek se týkala toho, o čem vlastně v té směrnici, o co v té směrnici, jestli to potřebuje nebo ne. Jedna zásadní věc je ta, že v této směrnici jde o právo ucházet se o koncesi a u koncesních smluv toto právo často nemáme. Nemáme ho, protože nemáme informace o možnostech koncesí. Hospodářské subjekty nemají informace ve všech členských státech. Není to stejné ve všech členských státech. A znamená to, že prostě nemohou předkládat nabídky, tak jako to jde u veřejných zakázek a u koncesích na práce. Takže to je důležitá věc, kterou musíme mít na paměti. Takže v této směrnici jde o transparentnost, o rovné zacházení, o jasnost a jistotu. A stejnou měrou nám to pomáhá řešit negativní jevy, a některé z nich byly zmíněny. Takže toto jsme chtěli řešit. Teď míra regulace, to je dobrá otázka, to je příhodná otázka. Já myslím, že míra regulace by se neměla poměřovat počtem stránek nebo článků, protože pokud si správně vzpomínám, ustanovení o eh, veřejných a soukromých partnerstvích má tři stránky, ale je to velice důležité a zásadní i pro koncese, ale máte pravdu. Možná, že je tady způsob, jak to ještě zjednodušit a racionalizovat. Ke konkrétním věcem, k definicím, možná bych upozornila na to, že definice není jenom definice v článku 2, ale je tam také celá řada úvodních ustanovení, která dále vyjasňují, co koncese není. A je to tam hlavně o, schvalo, o schválení nebo povolení a licence, a to je zásadní pro řadu členských států. Pokud jde o spolupráci veřejného a soukromého sektoru, jenom jedna věc, je to úplně stejné jako u reformy veřejných zakázek. A jedna konkrétní věc, zapojení soukromého kapitálu Alespoň toto stoprocentně vyjasnil soud. Soukromá účast vůbec nemůže být zvážena v kontextu spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Kritéria, jestli jsou příliš široká, jsou širší, jsou širší než veřejné zakázky a nabízejí mnohem více možností. Pokud je o konkrétní sektory, tady možná uvedu jeden příklad, jedno vysvětlení. Pokud je o vodu, já myslím, že na sektory bychom měli nahlížet z hlediska specifických ujednání, uspořádání. V jednom členském státě máme 17 různých způsobů poskytování vody a samozřejmě ne všechno spadá pod koncese. Takže musíme být velice opatrní, abychom nemluvili o vodě a energetice jako takové, ale o konkrétních ujednáních, která směrnice musí řešit. A v neposlední řadě je to záležitost hospodářského zámu, Většina rozhodnutí eh, soudního dvora právě odkazovala na tyto služby a proto jsou tady pokryty. Je jasná judikatura nebo ne? Já myslím, že už jsme slyšeli odpověď, proč to jasné není, protože to není úplné a protože je to také rozporuplné, ale rádi dáme další informace. Děkuji. Dobře, myslím si, že to byla velice důležitá zahajovací rozprava. Eh, pane Žovan, máme opravdu velice málo času, proto bych vás poprosil, abyste jenom rychle něco řekl o harmonogramu a o eh, slyšeních. Děkuji, pane předsedo. Já si nemyslím, že to mohu všechno probrat za dvě minuty, ale pokusím se to shrnout. Za prvé otázka. Potřebujeme takovýto dokument? Otevřeně řečeno, upřímně řečeno. Já jsem vás tady prosil, abyste se k tomu vyjádřili. A vlastně všichni jste řekli, že problém dělá definice. A už jenom to je jistý důvod, eh, proč to potřebujeme. Za druhé, víte stejně dobře jako já, chodí za vámi lidé, eh, kteří eh, vám říkají, že ten dokument potřebujeme, protože věci daleko lépe běží tak, jak je to teď. To není vždycky přesvědčivý argument. Zatím mohou sledovat nějaké vlastní zájmy. Za druhé, nebo za třetí, myslím si, že ten kontext komise je velice složitý. Já jsem s nimi hodně pracoval. E, jistě ten cíl je cený, na rozdíl od toho, co mnozí říkali. Myslím si, že potřebujeme společné deficice a transparentnost, ale musí to být jednodušší. V mnoha našich členských státech a národních parlamentech se legislativa stále více zahlcuje slovy a je stále eh, taková těžkopádnější. Paní Gepard se ptá, potřebujeme-li takovýto dokument či ne. Eh, můžeme uplatnit normální postup. Já se budu snažit eh, vypracovat text, eh, který by byl jaksi zeštíhlený. Podíval bych se na rozsah působnosti, definice, kritéria a prostě bylo by to takové hodně odlehčené řízení. A pak by tady byla otázka svobodné volby, například pro místní orgány zda si přejí takový režim uplatňovat nebo ne. Já se opravdu snažím to rychle proběhnout, pane předseda. Hovoříte také o používané terminologii. Já si někdy kladu otázku, zda se ta otázka dá třeba řešit i tím, že se použije jiný termín než koncese, vymyslet nějaký jiný právní termín, abychom tím pojmenovali to, o co nám jde dnes, aby v členských státech mohly být své, jejich koncese a my, aby tady bychom měli termín, který by označil to, o co nám jde jde. Já se snažím, aby to byl opravdu snadný a funkční text. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Žované, a děkuji všem, kdo se zúčastnil této diskuse pan Žoven z mého hlediska uvažuje správným směrem. Je to ovšem značně radikální přístup. Budeme muset eh, o tom jednat i s vámi a se stínovými zpravodaji. Zda bude třeba, aby tady byl i nějaký externí vstup. 21. března bude slyšení a um, tam se snad věci trošičku osvětlí. Alespoň takto uh, eh, slyšení bude plánované. A do 25. Eh, eh, dubna by to mělo být poslano přestanu, pak by byly pozněvací návrhy, pak to by bylo do června, kdyby se o tom ještě jednalo a pak bychom se k tomu vrátili ještě v září a co budeme dělat s tím návrhem, abychom si obstarali vlastní hodnocení dopadu které by si vyžádal Evropský parlament, protože to by mohlo mít dopad také na harmonogram. Pan Žoven asi bude muset o tom se všemi námi zvlášť jednat. A pokud bude navrhovat nějaký e, výrazně změněný návrh, pak jak si i my asi bychom si chtěli vyžádat nějakou uh, externí konzultaci. Takže si myslím, že nejprve bude třeba, abyste se o tom eh, pobavil se svým týmem, eh, se stínovými zpravodaji. Samozřejmě, že to eh, hodnocení dopadu by mohlo běžet zároveň s tím. My tady máme zástupce příslušného oddělení, takže snad by bylo možné dále pracovat na této myšlence. Pane předsedo, jenom ještě eh, malý dodatek k tomu posouzení dopadu. Tady jsem trošičku skeptický. Uh, Zdá se to být dobrým nápadem, ale nevím, jestli by tomu tak skutečně bylo. Záleží to hodně na tom, jakou chceme položit otázku. Potřebujeme společnou definici, to už vám mohu zodpovědět dnes, ale asi bude třeba eh, o tom jednat se stínovými zpravodaji. Možná, že by bylo třeba si nechat posoudit dopad toho vašeho zeštíhleného návrhu, který by se lišil od textu komise, pokud by se ukázalo, že ten váš návrh by dosáhl téhož jako návrh komise, ale jednodušším způsobem, pak by to za to stálo. Eh, omlouvám se panu eh, Englovi, ale teď potřebujeme opravdu nastartovat eh, vaši zprávu a pak budou pozměňovací návrhy a takže vám teď dám slovo k tomu, aby s jsme nastartovali tuto diskusi k této zprávě. Máme na to málo času, snad ještě dojde na stínové zpravodaje. Pane předsedo, za těchto eh, okolností bych eh, asi neslyšel ani sám sebe, eh, takže myslím, že bychom měli počkat, až všichni odejdou. Ano, všichni entuziasté a fanoušci veřejných zakázek odcházejí, tak počkáme, až odejdou. Uh, Než uh, začneme, tak se jenom překontr- podívám, kdo tady je. Stín, stínového zpravodaje tady je. Za pana Mendrse, pan Kreutzmann tady. A za zelené tu nikdo není. Pan Dion tady není. Takže Máme, máme tady jenom dva stínové, moje frakce eh, ani žádného stínového eh, zpravodaje nemá, z čehož vyplývá, co si o tom celém návrhu myslíme. To jsme čekali, že se vaše frakce k tomu takto postaví, tak ano, můžeme začít. Prosím, mluvte venku. Já budu co nejstručnější, jasně máme málo času. Ti z vás, kdo jste si přečetli, co jsem napsal, tak jste si asi povšimli, že jsem se k tomu tématu postavil poměrně liberálně. To mi bylo nadiktováno. Myslím, že eh, to vychází ze skutečného zájmu o splnění účelu vnitřního trhu. Nechci procházet text návrhu komise, na to nemáme čas, takže se budu věnovat eh, jenom těm pokynům, kterým jsem se pokusil nastínit. Je tam pět bodů. Eh, stručně vám řeknu eh, také, jaký je názor výboru Ekon. Jedním z důležitých prvků návrhu komise je to, jestli se to bude týkat celého území Unie, protože takovém případě by to bylo irrelevantní pro jednotný trh a bylo by to potenciálně i irrelevantní pro rozpočet Evropské unie a za takových okolností se myslím já osobně, že by to nemělo smysl vůbec. Takže to první, co je třeba se přesvědčit, aby to platilo v celé Unii. Hovoříme zde o Eh, zákonu pro celou Evropskou unii, ne o zákonu, který eh, se bude aplikovat v nějaké zóně. To by nebylo možné. Za druhé, eh, by mělo být zřejmé, že zde hovoříme o novém fiskálním zájmu, nástroji, který by měl pomoci nejenom naplnit rozpočet Evropské unie, ale také v dobách krize poskytnout Unii dodatečné zdroje, aby tak eh, byl posílen ekonomický rozvoj na jednotném trhu. A to také vyžaduje, a to jsem si dovolil také navrhnout, že bychom to přivedli k aplikaci rychleji, než jak navrhuje komise, a to z toho důvodu, že kdybychom eh, měli čekat ještě další dva roky, než k tomu přikročíme, tak by to potom možná neplnilo vůbec žádný cíl, který čekáme, že by to splnit mělo. Co se týče sazeb, já jsem navrhl jejich otočení. Možná vás to překvapí, některé, ale podle mě je to rozumné a to z toho jednoduchého důvodu, že si myslím, že existují finanční transakce, které jsou pro jednotný trh e, užitečné a některé ne, nejsou a finanční centra v Evropské eh, unii mají eh, mnoho odborníků, eh, kteří se zabývají specifickými finančními transakcemi, které potřebujeme ochránit, zatímco jiné finanční transakce ochranu nepotřebují. Proto celý průmysl investiční fondů, který je možno využívat široce k podpoře ekonomického rozvoje v Evropské unii i oblast penzijních fondů podle mého skromného názoru bylo třeba danit eh, méně než všechny ty různé derivátové zvláštní produkty, které se snaží eh, se vyhnout jakéko, jakémukoliv zdanění. Takže eh, ať už se k ním postavíme marginálně nebo méně marginálně, si myslím, že bychom jim tolik neuškodili, zatímco tu jinou oblast bych chtěl ponechat pod ochranou Unie. A konečně několik slov eh, k volbě legislativního nástroje. Je možné, že cíl harmonizace by se lépe naplnil nařízením než směrnicí. Proto také v textu navrhuji, aby revize, kterou má komise tak jako tak provést, nad tímto textem, se také zamyslela nad tím, jestli směrnice by eh, jako taková naplnila cíle harmonizace, anebo jestli by nebylo lépe eh, se přiklonit k nařízení eh, v budoucnu a místo směrnice. Povšiml jsem si, že Výbor pro ekonomické a peněžní záležitosti má teď na stole text, který samozřejmě se vůbec nevyjadřuje k těmto otázkám. To jsem asi eh, ne, ani nečekal. Jejich tvůrčí přístup eh, bývá chronicky omezen a nejenom to, ale jejich ochota hájit zásady, aplikovat eh, toto na území celé Evropské unie. Já vím, že to možná odpadne, když eh, nějaký členský stát se proti tomu zásadně eh, postaví, ale já si myslím, že by bylo eh, lépe raději nemít nic, kdyby potom se mělo schválit něco, co by se týkalo jenom eurozóny a léčilo by jenom eurozónu. Dobré, dobrá věc, o které uvažoval výbor Ekon a já jsem o ní také uvažoval i když jsem to tam neuvedl, protože jsme, jsem si myslel, že by to bylo nepřípustné, a to je pokus o rozšíření působnosti této směrnice na nástroje eh, emitované eh, finančními eh, ústavy, které mají sídlo mimo Evropskou unii, což si myslím, že by byl dobrý krok. Samozřejmě bylo by to rozumné rozšířit oblast geografické působnosti protože teď je to i z právního hlediska běžné. Já mám velkou radost, že projevujete takovou představivost, jakou očekáváme od tohoto výboru. Zvlášť pokud jde o to, jak, jak naložit s výborem pro hospodářské záležitosti. Antol de Campos, děkuji, děkuji, pane předsedo. Především chci poděkovat panu Engelsovi za odvedenou, Engelovi za odvedenou práci, je to vynikající text. A také vám chci poblahopřát k, k vašemu imaginativnímu přístupu. Já myslím, že v tomto výboru máme skutečně vynikající představivost. A také naprosto souhlasím s některými z vašich inovativních návrhů. Se všemi ne, ale takový je život. K těm penzijním fondům. fondům pro kolektivní investice, pokud je o nemovitosti. Tady mluvíme o desetině běžné sazby. My v podstatě nevíme, jak ta výjimka dopadne. Jsou tady příležitosti, jak využít různé mezery, příležitosti pro kreativní financování a my se musíme zamyslet nad tím, jestli to stojí za to. Musíme si udělat analýzu nákladů a přínosů. Nevím, jestli to stojí za to. Za druhé, zpravodaj navrhuje, že by se to mělo vztahovat na deriváty. A že by měl být nárůst 0,01 pro deriváty. Já nevím, jestli bychom to měli jenom tak rozhodnout. Tak to náhodně rozhodnout. A pokud jde o závěry a návrhy, s tím souhlasím. Není důvod uplatňovat stejnou sazbu na deriváty, transakce a o operace s takovými produkty. Protože to je jednodušší a proto by byla asi lepší nižší sazba. Naprosto souhlasím se zpravodajem v otázce vstupu v platnost rok 2013 a také souhlasím s tím, že bychom místo směrnice měli mít nařízení. A také se domnívám, že bychom tady měli harmonizovat. Myslím si, že bychom měli mít jednu společnou sazbu a naprosto souhlasím se změnou pana Engela. Pokud jde o posuzování příjmů z finančních transakcí, mezinárodních transakcí, já myslím, že v zásadě s tím mohu souhlasit, ale dalo by se to udělat jinak. Takže souhlasím se zpravodajem v tom, že musíme být otevření vůči debatě, musíme to zahrnout do debaty o víceletém finančním rámci od roku 2014. A myslím si, že pan Engel má pravdu. Je potřeba být imaginativní, musíme předložit alternativní návrhy. A já myslím, že já sám předložím několik pozměňovacích návrhů. Pan Kreuzmann? Děkuji. Já jsem zjistil, že asi 75 eh, transakcí nebo daní z transakcí by přišly z Velké Británie. Když eh, se Spojené království nepřipojí, a tak to také vypadá, tak nevím, jestli celé to cvičení vůbec eh, má smysl. Já chápu Spojené království, že se jí do toho nechce, že vlastně tu to břemeno, které by měla nést, by bylo příliš těžké. Za prvé. Za druhé, eh, tu daň z finančních transakcí eh, zaplatí zákazník. Není to nic jiného než daň, kterou zaplatí eh, zákazník. My chceme postihnout ty, ty Eh, obchody na počítačích. Problém bude, když si ti angličané ty eh, obchody po počítačích přestěhují do Singapuru. To si je samozřejmě naprosto možné. Takže ty, které chci postihnout tou daní z těchto transakcí, ty nepostihnu. A ten zákazník, které, který bude si chtít spořit na stáří do nějakého fondu a bude tam eh, a půjde o obrovské prostředky, protože s nimi se bude neustále nakládat a hýbat, ten bude platit být němečtí eh, liberálové, kteří eh, chtějí zavést daň z obratu, to si myslím, že není tak hloupé. Eh, ti, ti chtěli zavést to, co mají v Anglii, aby byly všude stejné podmínky a tím by také vlastně ti lidé přispívali a také bychom lépe, lépe přinutili tedy Eh, ty subjekty něco, něco přispět. Kolega Manders mi také zde eh, doplňoval nějaké eh, vstupy, že bychom možná měli počkat a zamyslet se nad dopadem. Takže to, co nechceme jako liberálové, tedy chceme, aby ti, kteří způsobili tu krizi, aby také přispěli k jejímu řešení, tím se toho nedosáhne. Nakonec bude platit pouze e, zákazník, takže si kladu otázku, jestli e, to máme omezovat na eurozónu, několik států. Malcolme, samozřejmě je to populární a je to zní to i populistické, ale paní Gebhartová, když to nic nepřinese, tak si myslím, to nemá smysl. Kdybychom chtěli Eh, dosáhnout tohoto cíle, tak by mělo smysl tady, aby platili ti, kteří tu eh, krizi spolu způsobili. Paní Gepartovou bohužel není slyšet, protože nemluví na mikrofon. Ale určitě, já to říkám od začátku, že to nemá žádný smysl. Já se pokusím to vysvětlit už dlouhou dobu. Když 75 procent eh, prostředků pochází z Velké Británie, která, které se do toho nechce, tak nemá smysl celou tu daň zavádět. Já jsem toto řekl naprosto jasně. Takže bychom si měli rozmyslet, jestli opravdu i to mají zavádět ostatní členské státy bez eh, Spojeného království, protože jinak jsem poměrně skeptický k tomu, jestli se podaří dosáhnout eh, toho cíle, eh, který je kýžený tady s touto daní z finančních transakcí. Dobře, děkuji vám za příspěvky. Já se obávám, že nemáme dost času na to, abychom dali slovo komisi, protože musíme zasedání uzavřít. Franku Engel, chcete něco říct na závěr? Já myslím, že není nutné, abych toho na závěr říkal moc, až na to, že řeknu kolegovi Kolicmanovi, že můžeme posuzovat jenom to, co máme před sebou. Samozřejmě, i alternativní přístup si zaslouží úvahu, ale my nemáme před sebou alternativní přístup. A proto se musíme spokojit s tím, co před sebou máme. Já se těším na pozměňovací návrhy, pak se na ty věci znovu konkrétně podíváme. Děkuji. Dobře. Ty pozměňovací návrhy musíme dodat do 1. března, jinými slovy do zítřka, dopoledne, takže moc času nemáme. Máte možnost zamítnout celou tu věc? A to bych asi udělal já a pan Krojcman. A pak to bude znovu ve výboru k hlasování 20. března. Takový je tedy časový plán a v mezidobí si rádi vyslechneme, jak to pokračuje. Nicméně já musím říct, že věřím, že Spojené království zamítne veškerý návrh na zdanění. A protože podle smluv zůstává daň otázkou jednomyslnosti, myslím, že moc není velká šance, že by to postoupilo ku předu. Tím Uzavírám toto zasedání a připomínám, abyste sem přišli přesně ve tři hodiny, kdy budeme mít důležité slyšení o alternativním řešení sporů a online řešení sporů. Děkuji, že jste se k nám dnes dopoledne připojili.